Please. Thank you. So we are going to start again. Uh, our... Děkuji. Začneme tedy se zasedání výboru Envy. Máme před sebou hlasování o dvou místopředsedech, které musíme zvolit po Brexitu. Nejprve tedy od jednotlivých frakcí potřebujeme jména náhradníků, kteří budou součástí hlasování. Sekretariát zatím žádná jména neobdržel. To znamená, že uděláme dvouminutovou přestávku. budeme mít možná ještě větší spoždění. A bylo by dobré, kdyby zaměstnanci mohli zařídit to, že získáme jména zástupců. Petře, já bych rád požádal SAD, aby začali, protože oni představili jméno druhého místopředsedy, my třetího místopředsedy, my to jméno máme, takže omlouvám se ale platí tady právní postup, potřebujeme jména náhradníků, takže je musíte předložit. Ne. Ne kandidáty, ale náhradníky, kteří budou se účastnit hlasování. Dobře, takže Petr.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 Okay, so I think we can... Nyní tady můžeme začít s vlastním postupem. Nejprve tedy musíme ověřit, že jsme dosáhli kvóra, to znamená, že máme tu zastoupeno 21 členů, což je očividné, takže nejprve první kolo volby druhého místo předsedy. Je tu nějaká politická skupina, která chce předložit jméno kandidáta, třeba SAD? Ano, naším kandidáty Mise Arlena. To je všechno. Nebudeme to vysvětlovat. Je dobře kvalifikován pro zastávání této funkce. Jsou nějací protikandidáti, nějací další kandidáti? Dobře, já potřebuji formální souhlas. Souhlasíte? Souhlasíte s tím, že se tedy, že budete eh, kandidátem? Ano, souhlasím. A nyní tady budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Blahopřejeme. A tím se dostáváme k druhému hlasování pozice třetího místo předsedy, jsou nějací kandidáti. My za APP navrhujeme Dana Mutránu, který je v Evropském parlamentu nový, ale je to zkušený politik, působil jako ministr zemědělství a lesnictví a to znamená, že jsme plně přesvědčeni o tom, že by mohl být dobrým nástupcem našeho eh, předsedy ITRA, který tedy obsadil, eh, opustil tuto pozici. Dobře, takže předpokládám, že souhlasíte s tím, že budete kandidovat na tuto funkci. Ano, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Dobře. Jste tedy místo výboru NV a já vám k tomu blahopřeji. Okay, so we have now the electronic Nyní máme před sebou elektronické hlasování o jakosti vody určené k lidské spotřebě po dohodě, které dosáhla Rada s parlamentem. Já tedy hlasování zahajuji. Hlasování končí. A dohoda je tímto potvrzena. Děkuji vám. So the Tout est en ordre. So we are going to resume. Budeme pokračovat. A prosím všechny, kteří chtějí nebo musí opustit místnost, aby tak učinili. Pojďme se podívat na další bod na našem dnešním programu. Je to nařízení MRV a já hned předám slovo paní zpravodajce Jutě Paulus. Ano, děkuji, pane předsedo. Jsme přesouváni po místnosti musíme vždycky hledat naši jmenovku. Jak pravděpodobně většina z vás ví, představujeme návrh zprávy o sladění evropského systému schromažďování údajů o, se sběrem údajů podle Mezinárodní námořní organizace je to nutné, protože poté, co eh, byla, bylo eh, před pár lety schváleno nařízení MRV, bylo rozhodnuto, že bude vytvořen zvláštní systém a oficiálním úkolem komise bylo to, aby obě, oba systémy byly sladěny, tak aby se snížily administrativní náklady pro provozovatele lodí. Já jsem ve své zprávě rozsah působnosti návrhu komise komise rozšířila, protože se domnívám, že každý v tomto výboru, eh, který byl vždycky předvojem, pokud jde o ekologickou ambiciozní politiku, určitě chápe, že je na čase, abychom začali něco jednat, eh, pokud jde o něco dělat, pokud jde o emise, abychom je pouze nepočítali, protože tím, že je budeme pouze počítat, ničeho nedosáhneme. To znamená, že jsme tedy vyhlásili stav ekologické nouze v parlamentu a s ohledem na zelenou dohodu a příslušné sdělení, které nám komise představila v prosinci, se domnívám, že je potřeba dalších kroků na evropské úrovni, tak abychom řešili eh, emise skleníkových plynů z námořní dopravy, včetně tedy toho, že bychom ji chtěli zapojit do systému ETS, eh, e Paní předsedkyně van der Leyen to potvrdila velmi záhy a zdůraznila to také ve svém sdělení. Bylo řečeno, že tento sektor musíme řešit. Námořní sektor je v tuto chvíli jediným odvětvím, který ne, které není vůbec regulováno a pokud se podíváme na rozměry nebo proporce toho námořního sektoru, tak by to byla země se šesti, eh, šestými nejvyššími emisemi. To znamená, že jsou to skutečně eh, vyšší emise než emise kteréhokoliv členského státu Evropské unie. My nyní máme data eh, podle nařízení MRV, která tedy byla vyhodnocena, data za rok 2018 a dospěli jsme k tomu, že MRV se týkalo 8800 eh, lodí, které byly na cestě tedy do evropských eh, přístavů a eh, emitovaly tedy více než za celý rok vyprodukuje Belgie, pokud jde o emise. A je tu také rozdíl mezi skutečnou a proklamovanou efektivností těch lodí. Někdy ta spotřeba paliva je u lodí mnohem vyšší, než se udává a to si pravděpodobně někteří z vás uvědomují, nebo už jsme to zjistili. Někdy je to tak, že ta skutečná spotřeba je skutečně větší i u aut a není to poprvé, kdy tedy hovoříme o emis emisích v námořní dopravě máme již analýzu dopadů, která, kterou komise provedla v roce 2013 a již v této analýze dopadů komise dospěla k závěru, že by bylo potřeba, aby námořní doprava tedy byla zahrnuta do systému ETS, že by to bylo vhodné opatření pro eh, boj proti emisím skleníkových plynů. A také by eh, námořní doprava měla být zapojena do současného oceňování uhlíku. To znamená, že my jsme během veřejných slyšení, veřejného slyšení, které proběhlo v lednu, zjistili, že to samotné ocenění pravděpodobně nebude dostatečné pro to, abychom vytvořili pobídky aby se tady stavěly efektivnější lodě, které by využívaly nových technologií, protože náklady eh, jsou tedy mnohem vyšší než náklady eh, skutečného ETS. Je tu tedy navržen 40% cíl eh, efektivnosti na rok 2030, pokud jde o dopravu. Pokud tady přepravujete tunu nějakého nákladu, tak eh, jde o ty příslušné emise uhlíku, které na to připadají a dobře, řeklo se, to by bylo v roce 2008, nyní bychom měli tu eh, účinnost zlepšit do roku 2030 o 40%, takže jsme se toho chopili, ale jediná data, která ve skutečnosti máme, jsou data z roku 2018. To znamená, že já jsem do své zprávy zapsala, že bychom se měli tedy zaměřit na zlepšení efektivnosti v roce, eh, mezi lety 2018 a 2030 a jsou tu příklady provozovatelů lodí, kteří ukazují, že je to možno eh, dokonce i na základě stávajících technologií, že k tomu pouze potřebujeme vytvořit pobídky. Eh, Pařížská dohoda se snaží tedy o snížení E, e, emisí uhlíku a o omezení nárůstu celosvětové teploty na 2 stupně Celsia. A já si myslím, že nyní tady máme velmi ambiciozní nařízení, které vytvoří příklad, tak abychom mohli přijmout globální opatření na celosvětové úrovni. My tedy chceme e, sladit nařízení MRV a pravidla IMO ale to určitě není možné na základě snižování standardů. Eh, komise tady chtěla z části odstranit povinné parametry, ale my jsme i na veřejném slyšení dokonce od průmyslových podniků slyšeli, že tato, tyto parametry jsou velmi důležité, protože zákazníci si často žádají tyto parametry, aby vlastně byli schopni pro, počítat uh, přepravu svých, svého nákladu. To také dokazují vědci, kteří se těmto otázkám věnují. Za třetí bych ráda tedy rozšířila oblast působnosti na metan. Lidé, kteří mě někdy poslouchají, vědí, že metan je takový můj koníček, protože ho považuji za velmi důležitý. Eh, metan Eh, má velký potenciál, pokud jde o emise, potenciál ve výši 87, to znamená, že se domnívám, že pokud se chceme věnovat boji proti klimatickým změnám, měli bychom se tomu, eh, měli bychom se na to zaměřit, měli bychom se zaměřit na to, co bude tedy v příštích letech, ne za 100 let. Já vím, že tedy eh, bude velmi náročné schromažďovat údaje o emisích metanu, protože není tak snadné je získat, ale jsou tu určité benchmarky. Já si vzpomínám na workshop o metanu, který se konal v Berlíně před několika týdny a bylo řečeno, že tu jsou čísla, která, která je možno využít pro standardní zařízení a jsou tu také metody měření, to znamená, že bychom se na to měli zaměřit. Je to velmi důležitý skleníkový plyn a to tím více, že celá řada provozovatelů lodí chce přejít na LNG eh, vzhledem k opatřením eh, v zájmu ochrany ovzduší. Pokud jde o ochranu ovzduší, tak já jsem hovořila s mnoho provozovateli přístavů a také s lidmi, kteří u přístavů žijí a musím říci, že negativní dopad na veřejné zdraví, který je dán emisemi z lodí, je velmi závažný, protože eh, palivo eh, není čisté, palivo, které lodě používají, jak všichni víme, eh, Eh, přístavy jako takové spadají do oblasti působnosti výboru TRAN, to znamená, že já jsem do tohoto návrhu zprávy tedy nezařazovala nic konkrétního, ale spíše jsem vyzvala komise, aby eh, tedy přišla s nějakým návrhem, který by se snažil o eh, lepší vzduch v přístavech a aby také komise formulovala cíl nulových emisí v přístavech já bych byla ráda, kdybychom tedy e, se snažili o vytvoření e, fondu pro snížení uhlíku v námořní dopravě, abychom se snažili o alternativní paliva, o alternativní pohony a z dlouhodobého hlediska se tedy můžeme snažit o dekarbonizaci námořní dopravy, protože tady máme celou řadu malých vlastníků lodí v Evropské unii, kteří pravděpodobně nebudou schopni investovat do výzkumu a vývoje sami. To znamená, že by bylo velmi dobré, kdybychom přijali nebo přivzali příjmy z ETS a ty potom investovali do tohoto eh, fondu pro dekarbonizaci námořní eh, dopravy, potom eh, cíl energetické energetické účinnosti, 40% zlepšení do roku 2030. Já jsem to zatím nechala technologicky otevřené, protože to je přístup, který je mi velmi vlastní. Jsou tu někteří eh, vlastníci lodí, kteří totiž nebudou schopni eh, investovat nutné peníze, byť by byly podporováni eh, z fondu. A Někdy to prostě bude tak, že ty lodě mm, pojedou pomalu, budou spotřebovávat méně paliva a když do toho zahrneme energetickou účinnost, tak je to ten správný politický nástroj a eh, průmysl se tedy Eh, snaží přijít s příslušnými eh, technologiemi. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, nikdo z nás není schopen říci, eh, jaká technologie se bude používat do budoucna. Děkuji. Um, A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Začneme EPP. Petr Líze. Děkuji, paní, pane předsedo, paní zpravodajko. Dovolte mi, abych nejprve řekl něco k vlastnímu návrhu komise. Tady jde o MRV. A já se domnívám, že tu jsou dvě věci, které musíme vzít především v potaz. Za prvé návrh komise znamená určité oslabení, to znamená, že se neměří přepravovaný náklad, ale pouze kapacita. Já to považuji za špatné a proto tedy souhlasím s paní spravodajkou v tom, že bychom měli měřit jako doposud převážený náklad. Rada to vidí stejně a proto by to mělo být poměrně jednoduché to prosadit. Ono je to podobné jako v letecké dopravě, i tam měříme to, co se skutečně přepravuje a ne to, co se teoreticky eh, dá přepravit připravit. A pak je tu ještě další věc, která leží kolegům z naší frakce velmi na srdci. Eh, jde především, eh, jde především o vlastníky lodí. Já si myslím, že bychom měli tedy postupovat podobně jako v letecké dopravě a měli bychom se zabývat především provazovateli tak aby tu byl vzájemný soulad. Musím říci, že je to poměrně ambiciozní přístup, protože jdeme dokonce dál než návrh komise. Já s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že musíme něco udělat a že musíme něco udělat velmi záhy. Je pravda, že námořní doprava je jediným odvětvím, kde zatím nemáme legislativu v oblasti ochrany klimatu a že je skutečně na čase, abychom se o to snažili komi- eh, předseda komise paní eh, van der Leyen to eh, již sdělila a je to také v zelené dohodě. To znamená, že já osobně se budu velmi angažovat v tom, abychom to co možná nejrychleji schválili. Je to také přání, které se objevuje v našich volebních okrscích ze strany veřejnosti. Veřejnost stále opakuje, že bychom měli námořní dopravu také povolat k odpovědnosti, pokud jde o emise skleníkových plynů, ale jde o to, jak toho cíle co možná nejrychleji dosáhnout. Pro naši frakci a domnívám se, že také pro radu je velmi důležité, abychom měli analýzu dopadů a proto se ptám komise, se, jestli ta analýza dopadu z roku 2013 je dostačující, nebo jinými slovy, jak rychle by komise byla schopna připravit novou analýzu dopadu vycházející ze současné situace, protože to máme i Brexit. A otázka zní, jestli Brexit tu situaci nezmění. Já to nevím, já si nemyslím, že by se eh, tedy vyplatilo převádět eh, lodě do Velké Británie, ale musíme to prověřit. Pro nás Eh, je velmi důležitá jedna věc a byl bych rád, kdyby to řekla paní eh, zpravodajka i komise. Je důležité, aby to nebylo závislé na vlajkách. Každá loď, ať už pluje pod jakoukoliv vlajkou, musí eh, spadat pod evropské Obrovská pravidla musí je dodržovat. Já vím, že na základě výpočtů, které jsou ty ten dopad na ceny pro spotřebitele bude nízký a zajímalo by mě to, jak je to s velmi těžkým zbožím, jako jako příkladu cement. Jaký bude tam dopad na cenu? Může se stát, že by to mohl být dokonce zajímavý argument pro začlenění námořní dopravy do ETS, protože by nás to dokonce chránilo před eh, tím eh, jevem carbon leakage, to znamená přesouvání emisí. Možná, že na tom dokonce i nějak Eh, nějaké zrnko pravdy, ale chtěl bych o tom slyšet něco víc. A konečně poslední věc, je to dobré, dobrý nápad, ale bylo by dobré, kdybychom se o tom eh, pobavili konkrétně. Bylo by dobré, kdybychom tedy šli nad rámec těch 30% akcept, eh, myslím si, že by to tedy členské státy přijali tím spíše, pokud by ten fond byl koncipován jinak, pokud by ta hranice byla vyšší, je důležité, aby to zároveň bylo dobře použitelné. A je důležité, aby abychom ty peníze správně rozdělovali, aby se ty peníze tedy nerozdělovaly pouze v Evropě, ale abychom určitou část těch peněz investovali také na mezinárodní úrovni do výzkumu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní za SAD. Děkuji. Děkuji za dobrou zprávu. Já si myslím, že hodně je sladěno s tím, co si naše skupina přeje. Přijetí dalších kroků, zajištění toho, aby MRV nebylo, pouze neměřilo situaci, ale aby tu byly i cíle, které situaci zlepší. Chtěla bych začít popisem eh, toho, jak důležitý ten sektor je. A ještě předtím říci, že vnímám potenciál lodního sektoru do budoucna. Ale legislativa se musí zhostit své části, musí se eh, přijmout svou odpovědnost za svou část plnění pařížské dohody. Tak jak ta situace teď je, jako by se nic nedělo, je situace opačná. 2050. by došlo ke zvýšení emisí. A tento sektor by byl jedním z hlavních emitentů. Jistě chápeme, že musíme přijmout další kroky. Potřebujeme obojí, abychom měli i nadále vyšší standardy, abychom nesnižovali naše standardy vůči světu. Souhlasím s Pítrem, co se týče nákladních doprav, nákladní dopravy, musíme měřit stávající situaci. A jsem přesvědčena, že musíme mít také opatření, která zajistí že je určitý strop emisí na určitou vzdálenost. A to by v tom mělo být. Také mě těší ETS. Ten odstavec na to téma. Bylo by dobré vynakládat tlak na ETS i pro tento sektor. Neměli bychom nic protahovat nebo odkládat. Protože teď je okamžik, kdy okno je stále otevřené, kdy to můžeme udělat. Komise říká, že také vnímá tu nutnost, tu potřebu a sektor může dostat jedinečnou příležitost zlepšit situaci, dostat prostředky ze systému pomoci sektoru se transformovat. Takže udělejme to. Ať je MRV tím prvním důležitým nástrojem. A skončím jen jednou poslední věcí, to jsou přístavy. Myslím si, že bychom měli přijmout ještě více kroků, nejenom žádat komisi, aby něco rozpracovala. Je na místě, abychom něco udělali nyní když mám emise, jako třeba malé země, Malta, není v pořádku, že máme tuto situaci, že mohou volně emitovat. Je to poškozující pro zdraví, pro lidi, kteří tam žijí. Musíme dělat více. A já neakceptuji, že je to o TRAN, ENVY nebo jakémkoliv jiném výboru. Je to o zdraví občanů. Takže musíme jít nad rámec stávajících podmínek, aby nebylo možné emitovat jen tak, když, člověk, eh, když ty lodě stojí na místě. To je šílené. Katrin Šabozariňu. Děkuji. Chci poděkovat vřele za tuto velmi technickou práci. Je to technické téma. Děkuji. A připomínají se tu cíle, ambice, které bychom měli mít, týče ekonomické transformace tohoto sektoru. Zdá se, že nemáme tlumočení, ale, ale můj mikrofon je zapnutý a tlumočníci tlumočí. Alors, est-ce que l'interprète la, est entend euh, Slyší mě tlumočníci, tlumočníci slyší. no, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Je to v pořádku, můžete pokračovat. Takže, jak jsem říkala, je to technická záležitost, ale nesmíme zapomínat na tu, ty naše ambice, aby se i námořní sektor zapojil do transformace energetické. Neměli bychom ustupovat od ambicí Evropské unie, ať už jsou jakékoliv ambice Mezinárodní námořní organizace. K emisím. Podporuji rozšíření emisí CO2, tedy na všechny emise skleníkových plynů. A dokonce bych šla ještě trochu dál. Proč bychom nemohli například integrovat také ty takzvané soxy a noxy čili oxid siřičitý a dusičnany. Protože proč eh, bychom vytvářeli zóny nízkých emisí a neintegrovali bychom i tyto zdroje emisí do naší zprávy? A chybí tam podle mě také dopady paliv na mořskou dioberzitu, protože ono, samozřejmě ta loď, to e, vypouští do vzduchu, ale i do vody. K ETS to bylo připomenuto, parlament se vyjádřil v roce 2016, Před parlamentu to dal do cílu Green Dealu, vyhodnocení dopadů jsme měli, takže já podporuji ten návrh, aby námořní doprava byla začleněna do ETS, ale jsou to tři body. První se týká dekarbonizace, 30 že se vrátil námořnímu sektoru, tedy z námořního sektoru, to je důležité. 30% to je málo možná. Možná bychom mohli vycházet z víc procent, miliarda ročně, jsou tam větší potřeby, požadavky. A musíme zohlednit také dobrovolné závazky tohoto sektoru při energetické transformaci. Vidíme, že někteří dopravci, rejdaři tedy, investují eh, buď například do toho, že zkoumají vodíkový pohon, anebo třeba plachty, které doplní ty, mo ty motory. Takže by bylo možné dobrovolně pozitivně přispívat podpořit ETS, ale s těmito hlavními body. A ještě bych připojila jednu věc, a to je označení uh, shipping, uh, čili označení tohoto sektoru. A toto označení by je, je něčím, co bychom také měli zvážit. Pokud je o únik uhlíku, tak když Například velká část eh, z nákladu je vyložená, to je eh, zajímavý bod a pokud jde o přepravovanou, přepravovaný náklad, nesmíme se vrátit zpátky, musí to být závazná povinnost. Prohlášení a k cílům standard účinnosti normy 40%, ano, ambice s omezení 2030, ano. Umožňuje to využívat prostředky, které jsou k dispozici, například snížení rychlosti. Víte, že to já podporuji. A pak eh, ty přístavy s nulovými emisemi. Tady přebíráme pozměňovací návrhy ke Green Dealu. Já myslím, že je to dobrý způsob. Marseille to jde přesně tímto směrem. A já bych přidala ještě jednu věc. E, když se překládá na říční dopravu směrem na řeku, tak tady bychom mohli mít právě ty přepravní, e, překladové Eh, body, které by byly rovněž bezemisní. Takže toto je důležitá součást celkově transformace toho námořního dopravního sektoru. Děkuji. A Joel Melan za ID. Ne, je to paní Beně. Person? OK. So let's move to ICA. E Alexander, KR. Alexander Vondra. Yeah, thank you. Ano, děkuji mnohokrát. V první řadě, a to je ta dobrá část, chci poděkovat paní zpravodajce za úsilí při vypracování této zprávy. Děkuji za velmi dobrou vzájemnou komunikaci a také vítám některé inovativní prvky předložené v jejich pozměňovacích návrzích. Není to jenom výzva, aby byla snížena administrativní zátěž, což je něco, co EKR vždy velmi zdůrazňuje jako důležité opatření, ale také snahy regulovat eh, nejvíce znečišťující lodě v evropských přístavech a také ve, eh, motivovat lodě, aby používali eh, krátké okruhy elektřiny. To jsou všechno věci, které můžeme podpořit. Na druhou stranu, myslím si, že nebylo nutné předkládat 34 pozměňovacích návrhů, aby to bylo zajištěno. Obecně návrh komise představuje dobrou rovnováhu mezi zjednodušením nařízení MRV a by byla lepší koordinace s IMO. A na druhé straně je tam ponechána poměrně detailní úprava schromažďování údajů v našem evropském systému. S ohledem na to, že systém Mezinárodní námořní organizace zatím ještě nedokončil první rok nebo roční cyklus schromažďování údajů, bylo by eh, předběžné trvat na úpravě. Na druhou stranu, Plné sladění mezi systémem EU a systémem IMO by naopak narušilo jeden z cílů tohoto nařízení, a to sice stimulovat energeticky účinné chování a motivovat provozovatele k tomu, aby kupovali více zelené, více ekologické lodě. Já tedy uh, si myslím, že není nutné předjímat úpravu směrnice 94 a rozšiřovat oblast působnosti na loďařství, aniž by tam proběhlo náležité posouzení dopadů. Naše skupina by tedy preferovala, aby tento návrh nejprve se zaměřil na stanovení stabilního systému pro schromažďování údajů, vyžadovaných pro stanovení jakési výchozí linie, ještě předtím, než bude připravena legislativa o celosektorových cílech. V této souvislosti se tedy chystáme předložit několik pozměňovacích návrhů, které budou odrážet to, co jsem teď uvedl. Děkuji. Děkuji za GUE Mick Wallis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě chci říci, že ta zpráva eh, je podle mě velmi dobrá. Zpravodajka odvedla dobrý kus práce. Komise pracuje na rozšíření návrhu, ale zdá se, že eh, ta původní studie hovoří o polovině roku 2021 a to je příliš pozdě. Tady eh, se v tom návrhu hovoří o tom, že by se loďařství mělo do systému ETS zahrnout nyní. Já myslím, že určitě nepotřebujeme další data, aby bylo jasné, že musíme omezit emise z lodí co nejdříve. A ne jenom zahrnout to do systému ETS a obchodování s uhlíkem, to je jenom část toho řešení. Ovšem, ten návrh předkládá závazné regulativní cíle snížení o 40 do roku 2030. Jedna část, ale která tam není zahrnutá v návrhu komise, je velikost plavidel, na které se to vztahuje. E, ta tonáž v článku 1,2 stávajícího nařízení, že místo 000 hrubé tonáže by tam mohlo být 4 tisíce tonáže, tam by se dostali třeba dalších 2500 pravidel, včetně nějakých ropných tankerů. E, také pokud jde o předcházení znečišťování, tam se e, v příloze zmiňují některá plavidla nad 400 tun a já jsem o tom hovořil s některými odborníky a bylo mi řečeno, že jestliže rozšíříme oblast působnosti na všechna plavidla nad 400 tun, tak se tam dostane dalších 4500 plavidel, zejména trajekty a také některé tankery převážející chemikálie, ropu a zemní plyn. Stávající nařízení také dává výjimku rybářským plavidlům, ale možná bychom tohle eh, mohli tu výjimku odejmout pro ty největší rybolovné, eh, rybolovná plavidla, protože ta také velmi přispívají ke znečištění. Zároveň je tam také výjimka pro válečná plavidla. Eh, například eh, některá vojenské námořnictvo jsou největším znečišťovatelem této planety. Myslíme si, že výjimka pro válečné lodě by tam být neměla. Děkuji, děkuji mnohokrát. Teď se dostáváme do části Catch the Eye. Nejprve paní Weiss, poté Deli, paní Deli. A hlásí se ještě někdo další? Vypadá to, že ne. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát Jutě Paulus za tuto zprávu. Hmm, ta myšlenka toho fondu je velmi pozitivní a také ty pobídky, jak by ty peníze z toho fondu se posílaly do průmyslu na výzkum, to je určitě dobrý nástroj, který jde směrem ku předu. A také hmm, pokud je o další systémy, další průmyslová odvětví. Rovněž je velmi důležité, že ve zprávě zdůrazňujeme nezbytnost převáženého nákladu. To je takový technický termín, ale je to velmi důležitá věc pro náš výbor, abychom tohoto se skutečně drželi v rámci probíhajícího procesu. Já mám dvě otázky. Možná je to taková spíše politická, taktická věc. Jedna se týká systému obchodování s povolenkami ETS. My všichni jsme velice netrpěliví a očekáváme, že IMO nebo systém OSN eh, povede k dekarbonizaci lodního průmyslu. Ale znepokojují mě určité taktické chyby, které bychom se mohli dopustit, pokud bychom teď na to tlačili v nadcházejících 365 dnech takovým způsobem, aby komise nedokázala ukázat, že skutečně může uspět a vytvořit nebo zajistit dohodu IMO. To je konkrétní taktická věc a úplně to ne, odráží tu naši netrpělivost. Protože pokud by se to podařilo, tak tam po to spadne celosvětově loďařství a ne jenom jedna šestina. Čili to je taková taktická otázka. Mě prostě dělá starost, abychom na to příliš netlačili a potom na nás nebyl vyvinut zpětný tlak a nepřinesli bychom občanům ty výsledky, jak jsme doufali. Takže to je taktická věc. Další taktická věc je ten výchozí bod. Je to uvedeno v pozměňovacím návrhu 27. Já chápu vaši argumentaci, Juto, ale snižování emisí o 40 do roku 2030, jak je to už uvedeno v IMO, vychází z čísel za rok 2008. Pokud bychom řekli, že máme vycházet z roku 2018, tak bychom vyslali špatný signál těm, kdo jsou v popředí těchto snah v odvětví námořní dopravy. Protože některé firmy, některé společnosti, jako třeba Mersk, už to dělají. Už se snaží o dekarbonizaci svých loďařských aktivit a snaží se ukázat ostatním, že to je možné, aniž by přišli o konkurenceschopnost. Takže když tam dáme 2018, tak jakoby potrestáme ty, kdo eh, jdou v čele toho průmyslu. Musíme si tedy opravdu tuto otázku položit. Ono to je otázka principu. Chceme skutečně trestat, chceme skutečně penalizovat ti, kdo jdou, jsou v popředí těch snah, protože potom prostě v jakémkoliv odvětví si řeknou, že nemá smysl to dělat, nemá to smysl se takto snažit, protože na to doplatí. Děkuji, Miriam Dali. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji mnohokrát paní zpravodajce. Já bych eh, navázala na několik těch bodů, co tady zazněly, protože jsme probírali eh, loďařské emise už dlouhou dobu, ale například strategie na rok 2020, která se snažila postupně zakomponovat emise loďařství do celkového systému emisí, tak tam to šlo velmi, velmi pomalu a bohužel zatím dosavadní opatření vedla k velmi malému pokroku. Nacházíme se tady v situaci, kdy očekáváme, že IMO začne něco dělat, jenomže IMO nic nedělá a zároveň e, chceme zajistit, že všechna průmyslová odvětví budou přispívat k dekarbonizaci a loďařský sektor musí také příkladem. Takže teď se nacházíme v této situaci a podle mě i návrh komise je velmi dalek toho, aby byly stanoveny nějaké závazné cíle a nebo konkrétní změňovací opatření pro námořní sektor. Myslíme si, že potřebujeme takový mix opatření, krátkodobá i dlouhodobá. Například tato sněmovna požadovala o rozšíření systému ETS také na námořní sektor. Slyšeli jsme, že i nová komise si přeje vykročit tímto směrem a rozšíření systému ETS na námořní dopravu může v zásadě vycházet i ze stávající oblasti působnosti nařízení MRV. Já věřím v nová opatření. Samozřejmě měli bychom také dbát na konkurenceschopnost těch vlajkových lodí a neměli bychom vytvářet dvojí regulaci pro tento sektor. Čisté přístavy, to tady už zaznělo, Malta, to tady zaznělo. Já mohu jenom zdůraznit, že je to velmi potřebné investovat do ekologických přístavů. Žije tam hodně lidí, máme tam občany a musíme dbát na ochranu jejich zdraví. Hm. Námořní e, cíle snižování do, emisí tedy v námořní dopravě by mělo být uvedeno v soulad s dalšími e, cíly a měli bychom se snažit o mm, podporu nulo uhlíkových přístavů a také v návaznosti na to, co řekla paní zpravodajka, měli bychom zároveň bát na to, aby opatření nebyla nevytvářela příliš velkou finanční zátěž. Potřebujeme tady investovat do výzkumu a vývoje, potřebujeme vyvíjet alternativní, udržitelné řešení, pokud jde o lodní palivo. Děkuji. Děkuji. Já jsem se sám zařadil na seznam řečníků, co by předseda. Týká se to pozměňovacího návrhu 23. Jak chápete fungování mechanismu, tak abychom zabránili eh, přesouvání poplatků do Turecka nebo někam jinam, to znamená do jiných přístavů mimo Evropskou unii? Jak to bude fungovat? Protože to samozřejmě nikdo nechce, můžeme tomu zabránit, ale chceme zajistit, že tady bude e, fungovat správný systém. Takže se vás ptám, jaký je váš konkrétní návrh. So, uh, you will conclude maybe we start with the commission or do you have any concrete Máte nějaké konkrétní otázky na komisi? Pokud ne, tak nejprve dostane slovo uh, zástupkyně komise, paní Lorenz Graf. Euh, bon à tout le monde. Euh, Děkuji, dobré odpoledne. A zdravím také paní zpravodajku. Děkuji za návrh zprávy. Velmi nás těší, že můžeme zahájit proces a práci na tomto návrhu a že snad dospějeme v brzké době k pozitivnímu výsledku. Není, když je tedy ochotná i rada postoupit vpřed. Jak víte, komise předložila návrh loni, takřka před rokem. Sami jste řekli, že bereme v potaz především to, co bylo schváleno v IMO, pokud jde o schromažďování údajů a taky eh, pokud jde o revizi eh, pravidel nařízení Návrh komise se snažil především o to, aby bylo přizpůsobeno stávající nařízení tím, že do něj bude začleněna celá řada technických pozměňovacích návrhů. Snažili jsme se o snažší uplatňování eh, těch pravidel v souladu s, se systémem IMO, tak abychom snížili administrativní zátěž, ale zároveň jsme nechtěli nijak podrývat cíle, které nařízení sleduje. Jak jste sami řekli, jde o to, abychom byli schopni sbírat solidní údaje o emisích e, uhlíku z lodí, jde také o transparentnost, protože to byl jeden z cílů, které si nařízení kladlo a šlo také o to, abychom vytvořili pobídky pro snižování emisí uhlíku. První Vykazování tedy proběhlo v roce 2018, potom v loňském roce a analytická zpráva v tuto chvíli v komisi vzniká a já doufám, že brzy ji budeme schopni představit. V tuto chvíli máme k dispozici solidní data o poměrně velké množství lodí směřujících do evropských přístavů a také eh, budeme schopni připravit další politické kroky, které jsme tedy předložili předložili v, na, eh, ve strategii komise z roku 2013. Jak víte, od loňského roku máme novou komisi, máme tedy nové politické zaměření díky zelené dohodě a máme tu jasný závazek zlepšit klimatické kroky eh, tím, že bychom do nich zapojili všechna odvětví ekonomiky zcela v souladu s pařížskou dohodou. Celá řada z vás plným právem zdůraznila to, že námořní doprava jako sektor zatím byla eh, stála stranou, pokud jde o omezování klimatických dopadů. Já si myslím, že je to potřeba napravit a to tím spíše, že ehm, právě v námořní dopravě je poměrně vysoký potenciál snižování emisí, to znamená, že i to bychom měli zmínit a musíme také říci, že navrhujeme jako komise ETS ehm, a začlení do ETS. Už jsme na tom začali pracovat, je to součást širšího balíčku opatření, které jsou, e, která jsou součástí zelené dohody. Patří to tedy do toho e, souboru opatření spjatých s námořní dopravou. Vy už jste tedy e, zmínili analýzu dopadů, která proběhla v roce 2013. Určitě na ní navážeme. Je otázka, jestli to stačí pro budoucí návrh komise? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to musíme zhodnotit znova, musíme z toho vycházet, ale musíme ty dopady znovu zhodnotit eh, až do roku 2050, 2055 musíme také zhodnotit, co by znamenalo začlenění námořní dopravy do ETS jak, eh, pro ostatní sektory, eh, jaké to Eh, tedy bude mít dopady na další sektory a jde také o dopady Brexitu. To znamená, že my na straně komise máme pocit, že je potřeba vypracovat další analýzu dopadů. A nyní tady pár krátkých komentářů k otázkám, které jste zmínili ve, svý, ve své zprávě a i nyní při rozpravě. Nyní tedy oblast působnosti. CO2, skleníkové plyny obecně. Ráda bych řekla, že komise se původně rozhodla, že se bude soustředit na CO2, protože to v podstatě představuje více než 95 skleníkových eh, eh, plynů, eh, které emitují lodě. To znamená, to je ta logika, které jsme se drželi a stejná logika nás vedla také při tom, když jsme rozhodovali o velikosti lodí, protože tím stává stávajícím eh, limitem bychom pokryli 90, přes 90 lodí. Já jsem zaznamenala vaše komentáře, především tady to, že podobnou pozici jako parlament vyjadřuje i rada. To znamená, že my jako komise se nad tím zamyslíme, pokud jde o standardy eh, CO2 pro provozování, také jsem si to poznamenala, jde o to, že už se to v tuto chvíli probírá eh, v IMO. Především v letošním roce je to tedy aktuální záležitost a bude to také probíráno na příštím zasedání MEPC v březnu a také později na podzim pokud jde o financování, tak si myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že potřebujeme další finanční prostředky navíc, abychom podpořili dekarbonizaci tohoto sektoru. Ano, pokud budeme mít ETS, tak vzniknou příjmy a ty příjmy mohou přispět k financování nových technologií, infrastruktury, retrofittingu a tak dále. To znamená, že to je podle nás velmi důležitá záležitost. A to je asi všechno. Děkuji, to je v tuto chvíli ze strany komise všechno. Děkuji. A nyní Juta na závěr. Děkuji všem, děkuji také stínovým zpravodajům, se kterými jsme vedli velmi plodné diskuze před sepsáním této zprávy. Děkuji všem za dnešní příspěvky, za dotazy. Pokusím se eh, tedy dodržet tři minuty, ale musím říct, že to bude těžké, protože tady zazněla skutečně eh, celá řada důležitých bodů. Za prvé Petr Líze. Eh, vy jste řekl, že ta opatření by měla být neutrální z hlediska vlajky a já si myslím, že to tak je. Eh, již za stávajícího MRV je to tak, že každá loď, která se objeví v evropském přístavu, je pokryta těmi pravidly nezávisle na tom, pod jakou vlajkou pluje, nezávisle, nezávisle na eh, provozovatele provazovateli. Zkrátka každá loď, která se dostane do přístavu, je pokryta tímto nařízením. Můžeme hovořit o procentu, eh, které by mělo být určeno do toho fondu. Já si myslím, že to je věc, eh, na které se určitě shodneme když o ní budeme diskutovat. Já si nejsem jistá, jestli je skutečně potřeba otevírat ten fond pro mezinárodní společnosti, pokud tedy platíte eh, někde na dovolené v zahraničí daň, tak z toho také nemáte nikdy nic zpátky, ale možná, že eh, mě můžete poučit eh, svojí zkušeností z letectví Utah Gutaland. Ano, můžeme tedy diskutovat o té otázce nulových emisí v přístavech. Můžeme o tom diskutovat, protože já bych skutečně byla ráda, kdybych se nám podařilo něco udělat se zdravotním stavem lidí žijících v přístavech. Katrin eh, Šabo, ano, to, o čem jste hovořila, je velmi důležitá věc. Jiné oxidy. Eh, já si myslím, že ve srovnání s oxidy eh, uhlíku je mnohem horší nebo složitější je změřit, protože oxidem uhličitým je to jednodušší, všechno, co se spálí, se eh, promění na CO2. S těmi ostatními oxidy je to složitější, protože to záleží na tom, jakým způsobem eh, funguje motor, ale možná, že existuje nějaká vědecká možnost, jak bychom tedy mohli řešit i tyto znečišťující látky. Pan Vondra. Pokud bychom měli dost času, tak bych s vámi souhlasila a řekla bych, dobře, počkáme dalších 5-6 let, ale bohužel ten čas nemáme. A pokud jde o ty plány nouzové, tak já jsem pracovala v managementu eh, nemocnic a tam vždycky byly hezké systémy, jak tedy eh, léčit pacienty s určitými eh, nemocemi, ale zkrátka někdy se ty plány nedodržovaly. To znamená, že někdy se prostě ta situace změní k zhoršímu a eh, doktor prostě musí opustit plán a zachránit život pacienta. Já si myslím, že bohužel v tuto chvíli se nacházíme v takto nouzové situaci. Pokud jde o to, na co se ptal Mikolas, ano, určitě musíme diskutovat o tom, kolik eh, emisí pokryjeme tím, že rozšíříme oblast působnosti. Já už jsem řekla, že 90 emisí je pokryto stávajícím nařízení. Navrhla jsem, že eh, by bylo dobré, pokud byste tedy měl přehled o tom, kolik emisí by mm, tedy připadlo na jednotlivé odvě, jednotlivá odvětví, tak se o tom můžeme pobavit na nějaké další schůzce. A pokud jde... Eh, pokud jde o ty válečné lodě, tak eh, chtěl bych říct k tomu ještě jednu věc. Americká armáda od roku 2001 vyprodukovala více než milion metrických tun emisí. Ano, ale to by teď neměli jsme přímo řešit. Um, ano. Penil, Vy jste hovořil o tom, zda by bylo vhodné tlačit na IMO. Mně bylo ale řečeno, že IMO nikdy nic neudělalo, pokud se na ně nezatlačilo. Takže možná tady můžeme mít rozdílné názory k této věci, ale já si myslím, že bychom skutečně měli IMO ukázat, že už ta doba zahálení pominula. A oni jsou Eh, vítání, aby se připojili k našemu ETS. V tom není problém. Druhá věc, ta změna té, toho výchozího bodu, jestli bychom tady nepenalizovali ti, kdo jdou v popředí těch snah, tak eh, já musím říct, že ti, kdo jsou v popředí, už v podstatě jsou odměněni, protože oni už jsou na té dobré straně, už jsou na, na průměrné úrovni, takže oni už toho musí udělat méně, aby splnili ty cíle pro rok 2030, jestliže už teď se nacházejí úplně jinde. Eh, pokud už eh, jsou nějakých 25% nad průměrem, tak jim zbývá jenom dalších 15%, aby se dostali tam, kde kam mají do toho cíle v roce 2030. Miriam Dali, děkuji, děkuji za vaši podporu. Eh, s potěšením konstatuji, že se vám zpráva líbila. Pascal, otázka k úniku uhlíku. Tak já myslím, že na tom veřejném slyšení jasně zaznělo, že eh, ten čas, který ztratíte tím dalšími náklady na palivo, jsou celkově mnohem vyšší, zejména když se podíváte na stávající ETS. Já Musím říct, že to by potřeb, musela být eh, cena mm, několik set euro, aby úniky uhlíku byly vůbec myslitelné. Takže já eh, nekladu důraz na to, aby ta cena byla tak vysoká, ale myslím, že prostě je to otázka ještě několika let. Pokud jde o komisi, tak děkuji mnohokrát, děkuji vám za vaši pomoc v technických věcech a ráda slyším, že práce na ETS už začala. Mm. Zvažuje se tedy, zda to udělat jako otevřený nebo uzavřený systém ETS. Já myslím, že ty náklady na to eh, zůstat mimo jsou mnohem vyšší než v případě jiných sektorů. Ehm, je také možné zvážit pozdější sladění, ale já prostě zůstávám zatím otevřená tomu návrhu. Myslím si, že to je něco, na co by se měla komise ještě podívat, jaké opatření má výhody, jaké tam jsou nevýhody. Mm, rádi se o tom do budoucna ještě pobavíme. Potom ještě nějaké další pozměňovací návrhy, na kterých se případně dohodneme nebo nikoliv. Dobře, takže Další kroky lhuta pro pozměňovací návrhy 3. března, hlasování výboru NV v květnu a na plenárce v červnu. Pojďme teď dále. Další bod na v našem dalším bodu pořadu jednání. A já teď předám předsednictví panu Luenovi. Prosím. Okay. okay. Come on. Nine, eight, seven, six. Uh, I'm an expert in aviation. Já jsem odborník na letectví. 30 letadel na světě je méně účinných než to, co máme v Evropě nebo v USA. Berete to v potaz při snižování emisí CO2? To je vše. Continuamos con el punto 16. Eh, pokračovat dalším bodem 16 a tady eh, diskuzi s komisí o tabákových výrobcích. Máme tu zastupce D, eh, DG Santé. Pan Andřej Rys, prosím, na 10 minut máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste mě přizvali k této důležité eh, diskuzi. Začal bych prezentací aktuálního stavu, pokud jde o elektronické cigarety. A eh, Okay, so as you, uh... Zahřívání tabáku. Jak víte, že tak směrnice o tabakových výrobcích začala platit v roce 2016, tím nastavila pravidla pro tabák a související výrobky, včetně elektronických cigaret. Je to klíčová legislativa. Jedný z, jedním z hlavních cílů je, aby tabák a sou, související výrobky byly ma, méně atraktivní pro mladé lidi. Ta směrnice je první ucelená směrnice, která reguluje elektronické cigarety. Jedna z prvních na světě. A Výsledkem má být snížení spotřeby tabákových výrobků, zvýšení ochrany eh, zdraví zejména mladých lidí. So why we decided to regulate electronic... Proč jsme se rozhodli regulovat elektronické cigarety? V čase, kdy byla tato když eh, směrnice vznikla, platila různá pravidla, například 40 členských států hovořilo o tom, že některé elektronické cigarety považuje za zdravotnické produkty, eh, jiné byly v rámci tabákové legislativy, jiné neměly eh, žádné specifické normy. A došlo k velkému růstu trhu a také velké obavy ohledně zdraví. Například obavy byly ohledně matoucích informací, nedostatek informací o dlouhodobých následků, chybějící informace. A to všechno vedlo k té práci, která pak vyústila v náš přístup. Rozšířenost použití elektronických cigaret je značná. Studie Eurobarometru z 2017 12 lidí se snažilo používat eh, tedy 15% zkušil, zkusilo někdy použít elektronické cigarety, 25% mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let. Mělo nějakou zkušenost. A byli jsme svědky toho, kdyby ve Spojených státech posledních letech klesala spotřeba tabákových výrobků, ale najednou tím, jak nastal tento nový jev, vysoký e, počet studentů, středoškolských studentů začalo používat tyto cigarety. Vím, že mnoho lidí má, má obavy, z týče jejich bezpečnosti. Před několika měsíci došlo k závažným incidentům zdravotním ve Spojených státech a to by bylo značná opatření ve Spojených státech spojená s, s americkou FDA a CDC. Jak regulujeme elektronické cigarety? Také jsme byli svědkem negativních incidentů a monitorujeme situaci, ale směrnice um, o tabakových výrobcích obsahuje velmi přísné normy. Například v tom americkém případu, tak eh, tam byl nějaký vitamin E, který v tom eh, v podstatě hrál nějakou roli. Také snažíme omezovat koncentrace nikotinu na 20 mg. A výrobci a dovozci musí notifikovat příslušný orgán 6 měsíců předtím, než uvedou produkt na trh. Neharmonizují se všem všechny aspekty. Teprve se učíme některé věci v posledních letech, například použití eh, extraktu konopných, takzvané CBD, to není harmonizováno. Ta popularita elektronických cigaret mezi mladými lidi je stále znepokojivá. Hodně úspěchů lze přičíst, úspěchu tedy těchto produktů lze přičíst eh, široké škále různých příchutí. Takže bychom měli eh, přistoupit k omezení těchto příchutí. Eh, některé členské státy toto plánují, jiné některé tak už učinili. Dále jsou tu vlastní kampaně členských států, zvyšují se pravidla o, o, o povinnosti informovat, zejména po těch eh, incidentech ve Spojených státech. A eh, zahřívaný obsah tabákový, tabákové listy, to musí být eh, regulováno na základě TPD. To jsou takzvané inovativní tabákové výrobky, které jsou které podléhají předchozí notifikaci nebo a povolení. Jak víte, 20. května vstoupí v platnost nová pravidla, kdy ty zahřáté tabákové výrobky, které budou pokryty, tak nebudou vyloučeny už z tohoto ustanovení. Co to vlastně znamená? Tyto nové výrobky, co se pod tím skrývá? Komise monitoruje tyto výrobky velmi pečlivě a schromažďuje vědecké informace. Nedávno jsme si všimli, že se objevily zahřívací zařízení z třetích stran, které mohou měnit emisní profily tabákových výrobků často jsou předmětem reklamy v mnoha členských státech, často nejsou v, v rozsahu národních regulací o nekuřácích, e, e, například pokud jde o e, expozici sekundárního charakteru. Takže musíme informovat o těchto produktech. Ono se, oni se prezentují často jako lepší alternativa a to je výzva pro regulátory. Rozhodnutí COP, COP 8, iniciatované Evropskou unii, tak požádalo o posouzení těch produktů. O tom budeme informovat za několik měsíců. COP 9, což bude v Nizozemsku letos. Je potřeba schválit znění všech pokynů s cílem zabránit obcházení úcelného uplatňování. A poslední slajdy se týkají naší současné práce, abychom si udělali jasno ohledně tohoto jevu. Komise má oznamovat parlamentu a radě do 21. května o implementaci této směrnice. Teď je přípravná fáze. A vidíte celou řadu různých otázek, které musíme posoudit. E, ty cigarety nebo, do, nebo zařízení s, s výměnými náplněmi. Takže zatím schromažďujeme údaje z různých zdrojů informací a činíme tak prostřednictvím expertních skupin, členských států, pracujeme společně, nové studie Eurobarometru, vědecká stanoviska, přihlížíme k elektronickým cigaretám, zahřátým, těm zahřátým produktům tabákovým. A pak vědecké informace od vědeckého výboru, o zdravotních, environmentálních a případně dalších rizicích. Komise se zaměřila na elektronické cigarety z hlediska jejich účinku, ale také z hlediska eh, zastavení spotřeby. A doufám, že to bude předloženo k veřejné konzultaci za několik týdnů. Až že stanovisko bude dotaženo do září října letošního roku s dalšími informacemi, které bychom vám chtěli předložit. A radě také, samozřejmě. Děkuji. Muchas gracias, señor Ruiz. Tiene ahora la palabra Děkuji a nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za velmi užitečnou prezentaci stávající situace my jsme se na tyto věci ptali, všichni jsme si vědomi toho, co se děje ve Spojených státech a je velmi dobré, že Evropská unie, konkrétně její e, směrnice se zabývá těmito elektronickými e, cigaretami. Jedna zajímavá statistika e, z prezentace byl počet mladých lidí. Možná, že máte informaci, která mě zajímá. A sice to je první zkušenost. Možná, že zatím nekouřili cigarety, ale rovnou kouřili kouří elektronické situace, eh, cigarety, protože to eh, tedy je přijatelné v jejich eh, věkové skupině. To, co se děje ve Spojených státech, je velmi znepokojivé. Já jsem si vědoma toho, že některé aspekty této směrnice spadají do kompetence členských států a ráda bych se zeptala, jestli je to něco, čím se musíme zabývat, tak abychom lépe harmonizovali tyto věci. Dejme tomu CBD v příchutě. Je, jsou to věci, které ke kterým musíme v tuto chvíli přijmout eh, pozici na základě informací, které máme, anebo jsou tu nějaké další aspekty na základě eh, tedy stávající eh, praxe, tak abychom mohli přijmout změny, které jsou potřeba. Já si myslím, že je velmi fascinující, když se podíváme na to, jak rychle se ty elektronické cigarety začaly rozvíjet a eh, máme informace o tom, jak se diverzifikuje tabákový průmysl. Minulý týden eh, proběhla médii velmi zajímavá vědecká zpráva, která dospěla k tomu, že ženy, které kouří elektronické elektronické cigarety, eh, tak mají stejně velké děti jako eh, ženy, které nekouří vůbec. Není to tak, že bychom chtěli podporovat kouření elektronických cigaret mezi těhotnými ženami, ale, ženami, ale chtěla jsem říci, že tady zkrátka probíhají různé vědecké výzkumy a proto bych se ráda zeptala, jestli jsou nějak koordinovány vědecké eh, výzkumy, jestli máme k dispozici jejich výsledky. Jsem velmi ráda, že tady dnes můžeme vést tuto diskusi, že tu máme tuto prezentaci, protože si myslím, že se musíme velmi pečlivě zaměřit na to, co se ve skutečnosti děje, protože protože nikdo by nepředpokládal, že 25 mladých lidí bude kouřit elektronické cigarety. A já si myslím, že je to skutečně velký podíl a musíme si, eh, se podívat na to, jaké je rozdělení mezi jednotlivými vrstvami společnosti a musíme se zaměřit na to, jaké to má dopady. To znamená, že ta zpráva o analýze dopadů by byla velmi užitečná a je skoro ostuda, že, jsme, že na ní musíme eh, čekat, že tedy čekáme na tyto terénní výzkumy výzkumy, aby nám byly vodítkem eh, při analýze dopadů. V každém případě tedy potřebujeme ty informace a potřebujeme je velmi brzy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Líze, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi. Ale rád bych ji požádal, buď pana Rýze nebo někoho jiného, já bych chtěl lépe pochopit, co se vlastně ve Spojených státech stalo. Je to otázka, která zajímá miliony lidí v Evropě a odpovědí nemůže být to, že na jaře proběhne veřejná konzultace, připomínkové řízení. Já si myslím, že komise musí přesně vědět, co se nepodařilo, proč tolik lidí utrpělo škodu v důsledku používání elektronických cigaret. E, musíme se zaměřit na to, jestli naše pravidla jsou dostatečně dobrá, tak aby se něco podobného v Evropě nestalo. Po té, co tedy došlo e, těmto problémům, tak e, přišla přišel požadavek od sekretariátu výboru, že o tom chceme diskutovat a chceme na to odpověď. Já bych tady tu odpověď chtěl od komise slyšet. Možná, že jsou tu v sále i někteří další, kteří to vědí, kteří to sledují na internetu a mohou mi to říci, pokud mají příslušné informace, protože dneska v poledne na pracovní skupině pro zdraví jsme vedli diskuzi o eh, rizicích rakoviny, kterým je možno se vyhnout. A bylo řečeno, že pokud vůbec můžeme rakovině zabránit, tak 50% je rakovina tedy způsobena kouřením. A vůbec tam nebyla zmíněna informace, že, eh, že tedy elektronické cigarety by mohly eh, způsobovat rakovinu. To znamená, že pokud by bylo možné eh, usnadnit přechod od normálních cigaret k elektronickým cigaretám, tak bychom to měli usnadnit. Ale zároveň bychom se měli snažit o to, aby mladí lidé a aby děti vůbec nezačínaly s kouřením, ani s kouřením elektronických cigaret. Dneska eh, máme dost času Určitě skončíme před půl sedmou a proto eh, si dovolím k tomu říci něco víc. 50 případů rakoviny je způsobeno kouřetím a pokud je možné to zlepšit nebo snížit riziko prostřednictvím elektronických cigaret, tak Eh, je to dobrá cesta. Nikdo zatím neřekl, že by elektronické cigarety způsobovaly rakovinu. Ale zároveň nechceme lidem radit produkt, který by způsoboval jiná zdravotní rizika. To znamená, že chceme přesně vědět, co se ve Spojených státech stalo, jestli ty problémy tedy eh, máme pod kontrolou, anebo jestli musíme urychleně jednat. Děkuji. Děkuji, pane Líze. Ano, z časového hlediska to skutečně není problém. Času máme dost a, a proto i ty ostatní řečníci mohou hovořit déle. Hned dostane slovo SAD, ale já bych rád řekl, že v minulých měsících jsme byli svědky toho, že eh, mezi lety 2011 a 15 eh, vzrostly počty uživatelů elektronických cigaret až na 20 Ve Španělsku eh, na ministerstvu zdravotnictví se hovoří o tom, že polovina mladých lidí do 18 let eh, už vyzkoušela elektronickou cigaretu. Eh, dříve to bylo pouze 20 VHO vícekrát nebo opakovaně poukázala na to, že tyto výrobky, mají negativní zdravotní dopady a proto by měly spadat pod kontrolu tabákových výrobků. Nicméně elektronická pravidla nejsou této skutečnosti přizpůsobena. 28. listopadu se konalo zasedání expertní skupiny a na této úrovni, na této z, z, eh, expertní skupině se eh, tedy všichni shodli na tom, že některé eh, látky používané v elektronických cigaretách mohou mít negativní zdravotní dopady a že tu zároveň vládne pr- právní vákuum. Je tu tedy směrnice o daních z tabákových výrobků a minulý týden bylo řečeno, že tato směrnice neodpovídá účelu, ke kterému byla sepsána, je potřeba ji změnit, tak abychom eh, zohlednili všechny další aspekty, abychom bojovali proti nelegálnímu obchodu a abychom zároveň dostali Evropskému programu pro boj proti rakovině. Eh, Mělo by se to týkat nejen eh, tabákových výrobků, ale také nových eh, elektronických tabákových výrobků. V tuto chvíli se tady obracím na komisi, protože skutečně eh, je potřeba se zaměřit na jednotlivé deficity, o kterých tu komise hovořila. A já se ptám, jestli se počítá s tím, že bude při, že přijata nějaká legislativa týkající se CBD, tak aby se zaplnilo to vákum, které se tu objevilo a které se tedy týká uh, tekutin CBD. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Já si vezmu slovo jménem kolegyně Frederik Ries, stínová zpravodajka k směrnici pro tabákové výrobky a ona měla otázky na komisi, ale nejprve jedna drobná poznámka k možným toxickým efektům jakéhokoliv výroku. Když je řeč o rakovině, když lze odhadovat eh, ten toxický dopad, je až třeba 10 let po použití. A z toho důvodu nemáme žádné informace že možná bych, ne, není úplně dobrý nápad něco uvádět eh, eh, na trh, když potřebujeme 10 let eh, experimentu. Ale bylo potvrzeno, že v Evropě nebyly zaznamenány žádné podobné případy nemocí v Evropě, kromě toho belgického případu. Pokud se, co se týče rizik pro nekuřáky, kteří začnou eh, s kouřením právě skrz elektronické výrobky, tak měli bychom bránit systematickému cílení na mladší, stále mladší lidi. Může komise potvrdit studie, třeba ta studie, která ukazuje, že v Evropě elektronické cigarety s příchutěmi přispěly Eh, postupně k eh, úbytku kouření mezi dospělými? A jak je to s implementací v roce 2021? Můžete potvrdit, že vyvážený evropský přístup bude nadále platit, zejména aby z, hlediska vejpování, které má údajně eh, jak si zastavovat Eh, tabákové výrobky a být alternativou těch tradičních výrobků. Děkuji za odpověď. Děkuji. A nyní má slovo paní Beně za ID. Beno, pardon. Beně. Na potřetí. To nevadí. Kolegové, konzumace tabáku se snížila o 6% 20, mezi lety 2006 až 2010, aspoň podle eurobarometru že se adexion, eh, adexion se říká, že je to účinný způsob, jak omezit eh, konzumaci tradičních cigaret. A teď je to zakázáno v, od dubna v některých veřejných prostorech a školních prostorách. Co se týče tekutiny, tak připomínám, že tekutiny, které neodpovídají komunitárním normám, nyní již obíhají v Evropské unii a jsou zdrojem intoxikací. Chci připomenout také existenci drogy Budabu. Tato droga se dá konzumovat prostřednictvím elektronických e, cigaret. Je to v podstatě umělý nebo syntetický kanabinoid. Co chce komise dělat? Co se týče kontroly produktů, které se nelegálně dostávají do šengenského prostoru, jak budete potírat například tuto drogu Budavu? Děkuji vám, paní Beně. Nyní má slovo paní Rivazi za zelené. Děkuji. Jak komise uvedla, tak je pravda, že je potřeba rozlišovat mezi elektronickou cigaretou a zahřátým tabákem. To jsou dvě různé výrobky. Ten zahřátý tabák, na rozdíl od elektronické cigarety, cigarety, tam je skutečně tabák. Takže samozřejmě na to má platit stejná legislativa a danění jako u tradičního baleného tabáku. Ale můžeme mít eh, daně třeba podobně jako na Litvě u těch elektronických cigaret, kde totiž se hodně málo hovoří o revizi eh, zdanění tabáku. A přitom to je zásadní. Takže vztah mezi elektronickou cigaretou a zdravím. Takže já si vzpomínám na tu debatu. Samozřejmě, elektronická cigareta je někdy prezentována jako jakýsi, jakýsi banální eh, prvek. Ale musíme dát velký pozor na eh, chemická aditiva, která se do toho přidávají, na to, že tam dochází k pálení, že dochází k určitým kombinovaným efektům. A já jsem se setkal s některými profesionály, kteří sami říkají, že by chtěli vědět více o reálných dopadech jejich vlastních výrobků. Takže co se týče té revize, já myslím, že bychom měli být skutečně mnohem striktnější. Já myslím, že jsme tady umožnili zavádění některých výrobků eh, až příliš eh, laxně, příliš volně. Teď jde o to, kolik je nemocných, protože když se podíváme na ta čísla ve Spojených státech, tak tam je 200, 2409 nemocných a už jsou tam také případy umrtí. A teď jde o to, proč máme tuto směrnici. No, abychom snížili spotřebu, zejména mezi mladými. A co děláme místo toho? Připouštíme tady různé e, příchutě, aromata, e, která jsou prostě k dispozici mladým všech věků. No, zakázali jsme příchutě v tabáku a teď u elektrických cigaret tam je z takových příchutí spousta. A přitom říkáte, 25% mladých, kteří už to zkusili, Eh, je samozřejmě hezké, že někdo chce přestat eh, kouřit a použije elektronickou cigaretu a teď studie ukazují, že to funguje, že se zbaví toho návyku. No ale u mladých lidí je to pravý opak. A komu to prospívá? Producentům tabákových výrobků. Takže já myslím, že bychom eh, k tomu měli přistoupit s drakonickou přísností. A já myslím, že bychom měli zakázat používání těchto příchotí. Vy jste to svěřili do pravomocí členských států, ale podívejte se na Francii. Druhý nejvýznamnější eh, spotřebitelé elektronických cigaret po USA. No a teď se podíváme na ty dvě základní chemické látky, které jsou problematické v té tekutině. Diacetyl a ten pentanyl 23. No a samozřejmě se zjistilo, že to může způsobovat respirační potíže, takže se to zakázalo. No ale nechat to na členských státech. Samozřejmě my máme experty a tak dále. No ale to nemusí být všude. Takže my vlastně něk- v něčem podporujeme použití těchto látek. Já žádám komisi, jaké přísnější opatření uh, doporučujete přijmout, aniž bychom čekali na revizi směrnice o tabaku. Zákaz příchutí i u elektronických cigaret. Dále více studií o dopadu těch přídavných látek a jistě výzkum, ale pozor, proč je tolik úmrtí ve Spojených státech? Protože oni si sami dělají pak ty směsi. Umožňuje se personalizace těch směsí. U nás ve Francii se nesmí dělat takovéto směsi ze strany uživatelů ale ono se to dá potom z něčeho, co se člověk sežene přes internet. Takže musíme na to dát daleko větší pozor. No no Děkuji vám, paní Rivazi. My bychom chtěli znát názor komise, ale ještě nejprve zájkar pan Fiokide. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za možnost zde vystoupit. Já to řeknu zcela jasně. Rád bych dostal nějaká lepší data. Četl jsem 24 různých akademických studií o té problematice elektronických cigaret a jiné studie o klasickém kouření a v reálu se tady říká, že prostě každý argument má svůj protiargument, takže předtím, než učiníme rozhodnutí, bych měl rád skutečné vědecké studie, týkající se této problematiky. Můžeme toto využít pro snížení kouření, nebo to představuje skutečné nebezpečí pro teenagery, kteří právě na základě těchto produktů začnou kouřit a potom začnou mít různé fyzické problémy. Byl bych tady rád, kdyby komise eh, nám zajistila vědecké studie k této věci. Děkuji a konečně poslední za SND paní Šaldemoze. Děkuji mnohokrát, já dnes budu mluvit anglicky. Eh, chci říci, že samozřejmě chápu, jak těžké je, aby bylo učiněno rozhodnutí ze strany komise, jak eh, s tímto naložit, když zatím chybí skutečné vědecké důkazy o těch důsledcích. Zároveň chci říci, že celá řada evropských společností pro rakovinu apelují, abych byl přijat mnohem přísnější přístup k elektronickým cigaretám a zahřívanému tabáku. Nevyvíjí už toto dostatečný tlak na komisi, aby přijala silnější stanovisko. Já chápu, že se to ponechává na členských státech také, aby si s tím eh, naložili, jak eh, uznají za vhodné, ale když máme jednotný vnitřní trh, nebylo by vhodnější mít jednotný evropský přístup i založený třeba na principu obezřetnosti, abychom eh, zakázali elektronické cigarety a později, až budeme mít v dispozici vědecké znalosti, můžeme to zase znovu uvolnit, když se třeba ukáže, že to nemá žádné e, dopady na zdraví. Chci se tady zeptat, působí to na vás nějak, že Evropské společnosti pro rakovinu jsou jedno, e, se staví proti těmto produktům? Děkuji, paní Šaldemoze. A nyní se obrátíme na komisi. Pan Rýs, prosím. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím zareagovat na řadu těch obav, které tady vyjádřili někteří poslanci. Takže první věc, když se podíváte na statistické údaje, tak eh, samozřejmě víme, že vycházíme ze studie Eurobarometru z roku 2017, kde byla otázka týkající se využití elektronických cigaret u mladých lidí. A my teď zrovna řešíme konečné znění otázek pro Eurobarometr 2020, takže to se tam nebude objevovat poprvé použití elektronických cigaret může znamenat třeba experimentování s elektronickými cigaretami. Budeme to muset ještě vyjasnit s výzkumnými pracovníky, jak přesně formulovat tu otázku. Jak víme, eh, je tady určitý vývoj této směrnice. První návrh komise byl mnohem více restriktivní, chtěli se tam udělat opatření na evropské úrovni. My jsme prošli celým tím procesem a přišli jsme s řešeními, které tady máme nyní. A to je jakási směs harmonizace na EU úrovni a um, zároveň opatření na straně členských států. Já si myslím, že ta krizová situace ve Spojených státech přivedla řadu členských států k tomu, aby začaly tu věc řešit mnohem přísněji, mnohem striktněji než dříve. Třeba ta debata o zákazu příchutí a aromat už probíhá v některých zemích. Možná se to objeví za několik měsíců. Také tady probíhá řada zajímavých aktivit pokud jde o sdělení pro rodiče, pro školy, mm, jak přistoupit k tomu produktu, k elektronickým cigaretám, co to může znamenat pro mladé lidi. Zároveň také se tady objevují nové myšlenky, pokud jde o balení, zdanění. Je to tedy průběžný proces, stále se to vyvíjí. Pokud jde o výzkum, Hm, tak my jsme se snažili mm, o to, abychom to nějak ošetřili. Na jedné straně vědecký výbor se snaží získat co nejvíce důkazů z dostupných zdrojů. Od výzkumných pracovníků EU, od členských států na základě spolupráce s americkou FDA, s Japonskem. Čili snažíme se schromažďovat důkazy a Samozřejmě toto není problém jenom v Evropě, ale na celém světě. Zároveň paralelně Světová zdravotnická organizace, e, sekretariát provádí podobnou činnost. Takže tedy doufáme, že v blízké budoucnosti Mm, budeme mít k dispozici vyvážené důkazy o tom, co funguje, co nefunguje. Připomínám, že jedna otázka položená vědeckému výboru se týkala uh, ukončení kouření, tedy dokáží lidé snadněji přestat kouřit v souvislosti s elektronickými cigaretami. Ovšem zatím tady uh, není jednoznačný závěr, o který bychom se mohli v našem rozhodování do budoucna upřít. Samozřejmě v našich rozhodnutích komise provádí to, co bylo implementováno mm, parlamentem a radou, takže my v tom rámci výjdeme s tím, co máme k dispozici. Zároveň také posuzujeme situaci v USA, hovořil tady o tom kolega Líze, kdy podle americké studie eh, na začátku to nebylo příliš jasné, jak posuzovat ty případy, protože na začátku ty klinické důkazy, jenom obtížně se tam hledala schoda mezi eh, příslušnými odborníky. Jak k tomu tedy přistoupit, jak tu situaci pojmout. A mm, velká část těch problémů eh, řešilo se to tam tím použitím vitamínů v tekutinách, ale také se tam zároveň paralelně objevovalo konopí. Mm, také byly různé velikosti těch nádob. My v Evropě to regulujeme, nedovolujeme používání těch větších zásobníků, eh, takže to jsou všechny tyto aspekty. USA i nadále pracuje na tom, aby to lépe pochopili. Ehm, v Evropě my spouštíme náš výstražný systém, abychom se podívali na to, zda můžeme identifikovat důkazy. Na jedné straně máme systém FRAPE, což už definice znamená kontrola spotřebitelského zboží a tam nebyly žádné notifikace v rámci RAPEXu. Eh, také tam nebyly žádné notifikace v případě nebezpečí pro lidské zdraví. Hmm, ten belgický případ byl poněkud specifický, jednalo se o pacienta, který ten produkt používá v USA, pokud vím. Čili máme nějaké podezřelé případy, ale v rámci klinického hodnocení nic potvrzeno nebylo. Odpověď tedy zní, že nemáme zde podobnou situaci jako v USA. Samozřejmě z mnoha různých důvodů a výzkum ještě není dostatečný. Jaké jsou ty Eh, jaká jsou ta řešení v členských státech. Tak členské státy implementují legislativu, každý to dělá svým způsobem, ale zároveň mají možnost se společně setkávat, eh, dívat se na to v rámci expertních skupin. Ti experti můžou si vyměňovat informace a eh, řešit jednotlivá ustavení, ustanovení legislativy, ať už jde o elektronické cigarety, tak o zahřívaný tabák, také ať už jde o reklamu, na těchto produktech a různá upozornění. Je tady tedy výměna názorů v rámci evropského kontinentu, vzájemná informovanost, mm, to tady máme. Zároveň se snažíme ale také zkoumat to, jak spotřeba tabáku celkově vypadá. Eh, ta databáze vytvořená v rámci té směrnice hovoří o tom, že máme 253 tisíc hlášení o produktech. To nemluvíme jenom o elektronických cigaretách, je to celá řada dalších produktů používaných v kombinaci s těmito produkty. Je to tedy velký trh, kde je celá řada variací. Rádi bychom se tady dozvěděli, jak se tento produkt eh, bude dostávat na jednotný vnitřní trh. Každá firma, která to uvádí na jednotný vnitřní trh, musí informovat orgány s dostatečným předstihem, takže eh, oni musí poskytnout dodatečné informace o produktu a členské státy Následně si mohou tu situaci vyhodnotit nebo podat doplňující otázky, zejména týkající se nových tabákových výrobků, podívat se na tu firmu, co víme o té firmě z různých studií a podobně. To se už tady v různých členských státech i děje. K otázce paní Rivazy. Ano, zahřívaný tabák, to je tabákový produkt. To není elektronická cigareta a to je potřeba si říci. Protože v rámci eh, daňového zařazení, v rámci klasifikace stanávené Mezinárodním výborem daňových orgánů, bylo rozhodnuto, že tyto produkty budou zahrnuty do stejné skupiny jako elektronických cigarety, elektronické cigarety a právě proto se to spustilo, aby FCTC a COP Eh, skutečně se podívalo na to, jaké jsou tam produkty toho spalování. Rádi bychom dostali odpověď sekretariátu FCTC do léta, rádi bychom lépe pochopili tento produkt a také, abychom si upravili globální znalosti a globální mm, důkazy, které jsou k dispozici při posuzování těchto nových produktů. Tak, Může ta směrnice být více restriktivní? To tady také zaznělo, na to se ptala paní kolegyně. Zda to tedy nezakázat a nečekat, tak některé země se rozhodly zakázat elektronické cigarety, třeba Indie. Um, dobře, zakázat to můžeme, ale v tuto chvíli to by byl velmi složitý proces. My zatím to něco takového v naší legislativě nemáme a musí to vycházet z principu přiměřenosti, proporcionality a dalších opatření. Můžeme s členskými státy pracovat rychleji. Tak, úloha komise je být strážcem legislativy a zároveň také podávat znalosti členským státům, to je tedy to, co děláme, my máme pocit, že členské státy nyní mají mnohem větší zájem konat. A možná ta situace v USA byla dalším hybatelem, ale otázka je tedy, jak se to ještě vyvine, jaké se objeví důkazy a já myslím, že v nadcházejících měsících asi budeme mít možnost poslat zprávu o provádění legislativy, že vám to pošlem, že to bude snad k dispozici do příštího jara. A potom tedy by mohly být diskuse o tom, co dělat dále. Muy bien, pues gracias, señor Ries, y a todos los intervinientes. Děkujeme panu Rýzovi. A tím se dostáváme k bodům 17 a 18 které budou probrány ve společné rozpravě. Jsou to zvlá- dvě zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. V té první jde o evropské environmentální hospodářské účty a v té druhé jde o zprávu Evropského dvora o, o emisích emi, skleníkových plynů. Nejprve pan Figueredo. Děkuji, pane předsedo. A nejprve mi dovolte, abych poděkoval Výboru pro životní prostředí za pozvání. Evropský účetní dvůr je rád, že to může představit tuto zprávu, auditní zprávu o evropských environmentálních hospodářských účtech EEEA a také o skleníkových plynech, což je zpráva, která bude představena později. Jsou to tedy zvláštní zprávy a první otázka, kterou bych rád nastolil, zní, První otázka, kterou chci položit a na kterou bych rád poskytl odpověď, zní, proč ten audit vlastně děláme. Hlavní odpověď zní, že Evropské environmentální hospodářské účty představují zásadní zdroj informací pro ekologickou politiku, dejme tomu cíle udržitelného rozvoje a nebo sedmý akční plán pro životní prostředí. Jakožto poslanci Evropského parlamentu velmi dobře víte, že aktuální a spolehlivé informace jsou naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni monitorovat eh, hospodářský a sociální a také ekologický pokrok směrem k udržitelnému rozvoji. Evropské environmentální hospodářské účty představují statistický rámec, který popisuje vztah mezi životním prostředím a hospodářstvím. A konečně poslední téze, kvalita a relevantnost EEEA, evropských environmentálních hospodářských účtů, je zásadní pro jejich maximální dopad. Pokud si položíme otázku, proč jsme ten audit dělali, tak si musíme zároveň uvědomit, že je do toho zapojeno několik vrstev do tohoto statistického rámce. A týká se to tedy různých zúčastněných stran na úrovni členských států, na evropské úrovni. A všechny tyto zúčastněné strany mají zvláštní úlohy, zvláštní odpovědnost, kterou musí naplnit v této souvislosti. A nyní bych rád položil ještě jednu otázku. Na co jsme se ptali a jak? Jak jsme se snažili získat odpovědi v tomto auditu? Hlavní otázka, kterou jsme pokládali, zněla. systém zpráva a využití evropských environmentálních hospodářských účtů ze strany komise. Probíhá to správně a také jsme se ptali na to, jak komise eh, zvládá vývoj, další vývoj EEEA a jestli tedy dostala potřebám evropských politiků. Nyní vám chci prezentovat hlavní závěry našeho auditu, k čemu jsme dospěli. První závěr zní, že jsme dospěli k tomu, že strategický rámec EEEA evropských environmentálních hospodářských účtů zatím není kompletní. E, komise zatím nevytvořila kompletní soubor potřebných dat, v tuto chvíli není žádný dokument, který by vlastně stanovoval dlouhodobá data, kterou, která potřebují politici z dlouhodobého hlediska. A také jsme dospěli k tomu, že není jasně stanoveno, jak, k čemu jsou evropské environmentální hospodářské účty potřeba v rámci uh, utváření politik. Strategie zároveň nebyla doprovázena příslušným akčním plánem. Ona existuje strategie pro EEEA, pro Evropské environmentální hospodářské účty, ale neexistuje podrobný akční plán pro eh, provádění nebo naplňování těchto cílů. Jednotlivé strategie opakovaly určité strategické cíle více než 10 let. A druhý typ závěru, ke kterým jsme dospěli, se týká různých nedostatků, které jsme zaznamenali. Zaznamenali jsme totiž nedostatky při realizaci nebo naplňování těch účtů EEEA. Ty nedostatky snižovaly jejich relevanci pro politiky, pro vytváření politik. Komise totiž zavedla moduly EEEA bez úplné analýzy eh, toho, co to přinese a s jakými náklady to bude spojeno. Implementace EEEA trvala zhruba 10 let Komise nepoužila moduly EEA ve všech relevantních oblastech politiky. Konkrétně jsme zaznamenali, že moduly EEA nebyly využity plně při monitorování klíčových politik, ať už jsou to politiky spjaté s cíly udržitelného rozvoje anebo se sedmým akčním plánem pro životní prostředí. Některé moduly byly zveřejněny zvlášť, to znamená, že nebylo možno je chápat integrovaně, komplexně. A klíčoví uživatelé museli využívat alternativní zdroje dat. Další závěr, ke kterému jsme dospěli, Eurostat čelí velkým problémům při včasném sběru kvalitních dat při sběru aktuálních dat. Zaznamenali jsme, že sběr dat je zpět s určitými problémy, protože některá data jsou zveřejněna dříve, než je potřeba, ale eh, je tu zároveň, nebo chybí tu zároveň kalendář a proto uživatelé nevědí předem, kdy ta data budou k dispozici. A nyní problémy zpěté s kvalitou dat. Zjistili jsme, že údaje členských států nebyly doprovázeny dostatečnou informací, díky níž by Eurostat mohl správně ohodnotit kvalitu dat. A také jsme zjistili, že Eurostat vyřešil problémy, které měly jednotlivé členské státy, ale chybí tady pokyny pro metodologické problémy. To bude trvat ještě několik let a snižuje to kvalitu dat. Na základě těchto zjištění jsme formulovali několik doporučení pro komisi. Já bych je teď eh, chtěl představit, jsou eh, tedy zpěty především s těmi nedostatky, které jsme odhalili. Komise by měla zlepšit strategický rámec pro Evropu e, environmentální hospodářské účty a jejich data. Dále by komise měla zlepšit eh, relevanci modulu EEEA pro utváření politik a měla by se také postarat o to, aby údaje v rámci EEA byly co nejaktuálnější. Rád bych řekl, že útvary komise tedy akceptovaly naše doporučení a také bych na tomto místě rád řekl, že jsme se dozvěděli, že již naše doporučení začínají realizovat, což mě velmi těší. Rád bych zdůraznil, že spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a Eurostatem a také e, s generálním ředitelstvím Envy byla velmi kvalitní a díky ní jsme tedy mohli e, naplnit úkol, který jsme měli, to znamená vypracovat tento audit. Velmi děkuji, pane předsedo. A nyní na představení zprávy Peter Walk. Prosím. Děkuji. Mikrofon vypadl? Ano, děkuji. Děkuji za pozvání. My v Chamber One se hodně zajímáme o práci tohoto výboru. Také v kontextu zemědělství, udržitelného využití zdrojů, zdravotních otázek a tak dále. Sledujeme vaše rozpravy, obzvlášť dnes. Chci hovořit o zprávě, kterou jsme vydali. V listopadu loňského roku. Takže stručná připomínka postupu na levé straně, to ukazuje stávající pokrok. Když hovoříme o emisích skleníkového plynu, tak emise CO2 jsou skutečně jádrem tohoto argumentu, ale také metan. To je relevantní pro celou řadu věcí, které se v této zprávě uvádí. Podívejme se na dosavadní pokrok, ten je značný. Myslím, že se blížíme tomu, aby jsme splnili 20% snížení emisí, ale výzva do budoucna je nadále značná. A vyžádá si mnoho uh, úsilí. Tato zpráva v mnoha ohledech je zpráva, která má má ujišťovat v tom, co se děje. To znamená, vidíme, abychom věděli, jak vyprodukovat ty statistiky, které jsou potřeba, aby byly, aby byly spolehlivé. Takže je tu agentura v Kodani a naše práce vychází z údajů schromážděných ze šesti členských států. Německo, Česko, Itálie, Francie, Polsko, Rumunsko. A bereme na vědomí také v práci, práci UNFCC. C. A tedy teď eh, přejdu ke zjištěním. Nejprve dobrá zpráva. Je tu správná kontrola dát, které jsou v souladu s kyotským protokolem a pokyny IPCC a často to jde dokonce nad rámec, že máme informace například i o dopadech letectví i mimo CO2, eh, uhlíková stopa, dat, eh, kvalita dat se zlepšuje v průběhu času. Zaznamenali jsme nutnost určitých korekcí údajů. A také jsme zjistili, že členské státy si cení pokynů, které dostávají od environmentální agentury. A teď se podíváme do, na oblasti, kde je určitý prostor k dalšímu zlepšení. Jednak otázka využití půdy takzvané LULUCF. Až do roku 2020 to není součástí těchto cílů. Od období, od, da, tedy dál pak je to už součástí těch cílů. My bychom chtěli, aby LULUCF bylo bráno společ stejně jako všechny další komponenty. Abychom měli určitý ukazatel měření pokroku do roku 2030. Je to oblast s vysokou mírou nejistoty. Ne nejvyšší úplně, ale rozhodně je tam určitá míra nejistoty ohledně LUCF. To je klíčový bod pro budoucnost. Protože dlouhodobé cíle závisí na sekvestraci, na ukládání um, uhlíku. Dále, možnost dalšího pokroku z hlediska využití nových technologií, například satelitního monitorování, to je něco, o čem jsme informovali znovu několikrát od té doby. Ty další vhledy do budoucích emisí skleníkových plynů. Je dobré, že máme unijní cíle, které zahrnují všechny plyny, kromě LULCF a kromě mezinárodní lodní dopravy, o čem jsme se bavili předtím. Existují cestovní mapy v mnoha klíčových oblastech a my jsme si všimli, že není žádná mapa pro zemědělství nebo LULCF. To je zásadní eh, oblast, která si zaslouží zlepšení. Když se podíváme na eh, rámec oznamovací, měly by být vypracovány odhady dopadů politických opatření. A my jsme zjistili, že komise skutečně eh, publikuje odhady ex ante pro většinu politik, které mají zmírňovat dopady, a také indikátory ex post, značný počet, až dvě pětiny, politika opatření. A obzvláště konstatujeme, že tu nejsou odhady některých dalších politik, jako například ETS, anebo zemědělské odvětví a komagry. Takže naše doporučení vyplývají z těchto zjištění. Posílení kontrol v rámci eh, LULUCF. Chceme, aby komise dbala na to, aby se řešila i otázka mezinárodní lodní dopravy, otázky strategických plánů v zemědělství, aby Lulce přispívalo k těm cílům snižování. A myslím si, že komise by se měla snažit vyhodnocovat i dopad klíčových politických opatření. Vzhledem k překryvu mezi různými opatřeními. Takže tam by ta klíčová opatření měla být. Um, jsou dobré zprávy ohledně mezinárodních standardů, které splňujeme. Situace se zlepšuje v oznamování, ale jsou to výzvy do budoucna? Jsou to výzvy, které stojí jak před Evropskou unii, tak celou planetou. Z hlediska toho, co měříme a co děláme. Je to velká příležitost Eh, uh, dopadu uhlíkových stop. A to je eh, konec mé prezentace. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane řediteli. A nyní je řada na dalších. Por ahí de momento ha pedido la palabra por el Sandy la señora A slovo má paní kolegyně za SND. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, Změny klimatu způsobené skleníkovými plyny představují jednu z největších ekologických výzev naší doby. Komise, jak jste eh, řekl, připravila několik cestovních map pro různá odvětví, která vychází z celkových emisí, ale nebyl připraven žádný podrobný plán pro odvětví zemědělcí. Zatímco podle eh, potravinové a zemědělské organizace, průmyslové zemědělství generuje více než 14 eh, emisí, což je srovnatelné s odvětvím dopravy. Komise se snažila tento fakt poněkud přehlížet, když formulovala ambiciozní politiku Green Deal a také politiku takzvaně stalí z, z eh, farmy až na talíř. Já bych tedy chtěla položit následující otázku. Plánuje Evropský účetní dvůr a kdy eh, monitorovat tento sektor, tedy odvětví zemědělství v budoucích auditech? Děkuji paní Pure a za zelené pan O'Sullivan. Paní O'Sullivan. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Já mám následující otázku. Týká se měření eh, uhlíku. Odolné oceány jsou naprosto zásadní pro zvládnutí krize biodiverzity. Oceán už absorboval více než 93 tepla generovaného eh, emisemi a zachycuje velké množství uhlíku každý rok. Domníváte se, že potenciál takzvaných modrých uhlíkových ekosystémů jako třeba mořské trávy, řasy a podobně, jsou plně zahrnuty v našich požadavcích na reporting. Já se domnívám, že jestliže máme jasný obrázek o tomto potenciálu, tak by to pomohlo národním vládám plně pochopit, jak důležitá je ochrana našich oceánů, co by eh, ochránců biodiverzity. Děkuji paní Sullivan za EPP paní Novak. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla poděkovat za tuto velmi komplexní zprávu je dobré, když se můžeme spolehnout na kvalitní statistická data. Vhodná opatření můžou být vypracována jedině, když dostatečně identifikujeme problémy a možná řešení. Já jsem ráda, že jste připravili vhodná doporučení pro komisi, ale zajímalo by mě, jestli Evropská komise nějak reagovala na tato doporučení a provádí je. Rovněž bych chtěla eh, mít k dispozici co nejvíce spolehlivá data. Naši občané často více věří mezinárodním výzkumům než výzkumům národním. A právě proto si myslím, že je potřeba mít důvěryhodné výzkumy. Děkuji, paní poslankyně Novák, a nyní dávám slovo, nebo respektive Pan Ferreira chtěl mluvit první, ne, pan Velch. Tak prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji poslancům tohoto parlamentu za položené otázky. Já si myslím, že kolega Peter Velš odpoví na ty dotazy týkající se emisí skleníkových plynů a ty otázky týkající se oceánu a biodiverzity, protože Eh, k tomu má k dispozici asi podrobnější eh, informace, ale já chci zareagovat na ten dotaz týkající se dobrých statistik. A jakým způsobem se komise připravuje na nové změny a jaké jsou reakce na tato doporučení? Jak jsem již řekl ve svém úvodním vystoupení, tak komise akceptovala všechna doporučení, která jsme vyjádřili a rovněž nám také poskytli informace o jejich provádění. Já myslím, že v této oblasti je konkrétní rovina a rozhodování a to sice Dimeza, což je setkání s řediteli statistických úřadů na národní úrovni. V rámci této schůzky v letošním roce oni už se zabývali těmito doporučeními a začali navrhovat určité změny, pokud jde o provádění těchto doporučení. Tato doporučení byla nejenom akceptována Eurostatem a také GŽNV, ale rovněž byly předány ředitelům na národní úrovni, kteří už na nich pracují. Pokud jde o otázky týkající se emisí skleníkových plynů, tak jestliže dovolíte, pane předsedo, teď bych dal prostor Pítrovi. Děkuji. První otázka, na kterou chci zareagovat, je, co budeme dělat do budoucna v oblasti monitorování environmentálních dopadů zemědělství. Já nechci dělat nějaké sliby, co budeme zveřejňovat do budoucna, ale doufám, že budeme moci zveřejnit něco, Eh, o dopadech zemědělství na biodiverzitu, že to zveřejníme v nadcházejících měsících. My jsme eh, tu problematiku dopadu zemědělství řešili, nejenom při projednávání společné zemědělské politiky, ale měli jsme požadavky ať už z parlamentu, tak také z rady, abychom se zabývali tím, eh, jak to vypadá v oblasti eh, těch, eh, toho eh, vynakládání prostředků na environmentální otázky, to znamená každý čtvrtý, každý pátý tyto aspekty. Um, já bych tady něco takového očekával v nadcházejících šesti měsících. Určitě se tomu budeme ještě věnovat. Pokud jde o oceány, tak musím říci, že to je až děsivé. Až děsivé je to množství tepla, které oceány absorbují. Já osobně jsem s těmito dopady znepokojen. A také pokud jde o dopady na pobřežní oblasti. My jsme se tomu věnovali, protože tuším před nějakými 18 měsíci jsme vypracovávali zprávu o povodních a eh, ještě možná k tomu se dostaneme později. Pokud jde o reakci komise na doporučení, zda se věci nějak zlepšují, tak eh, já musím říci, že ze strany komise byla velice dobrá reakce. Komise obecně převzala naše návrhy Někdy se stane, že komise odmítá akceptovat naše doporučení, ale tady v těchto záležitostech oni to akceptovali, oni to přijali a eh, je tady tedy koncensus, pokud jde o vysoce kvalitní reporting do budoucna. Děkuji, děkuji vám oběma. Já myslím, že tady tento bod můžeme uzavřít. A máme tady tady bod 19 a to je náš dnešní poslední bod. Je to výměna názoru s komisí o olověných střelách. Za Evropskou komisi generální ředitel pan Petinelli pro SGŘ Growth má slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji, děkuji za to, že jste pozvali komisi na tuto výměnu názoru a že jste nám poskytli příležitost představit stávající eh, práci v oblasti eh, zbraní s olověnými střelami. Je to poměrně technická záležitost. Dříve, než vám představím aktuální situaci, aktuální práci v rámci nařízení REACH, tak bych vám chtěl vysvětlit některé technické detaily, eh, které umožní celou záležitost lépe pochopit. O čem tady hovoříme? Střelná zbraň je zbraň, eh, která je používána se střelami, které, což jsou malé náboje eh, a a ty projektily jsou tedy vystřeleny, když eh, pro, eh, ta střela opustí hlaveň. Tady to vidíte vlevo, na levé straně obrázku, vpravo vidíte eh, zase samopal a flintu. Tady se používají jednotlivé projektily. To je vpravo na tomto obrázku na a další zbraně vidíte v horní části. Dovolte mi, abych v tuto chvíli vysvětlil, proč musíme tady použití olova nebo jeho rozšiřování do životního prostředí omezovat. Jak víte, olivo je látka, která je vysoce toxická jak, toxická jak pro uh, lidi, tak pro životní prostředí. Má se za to, že každý rok se do životního prostředí uvolňuje 20 tisíc eh, tun olova ze střelných zbraní. To znamená, že to je závažný problém. 4 až 5 tisíc tun eh, se uvolňují do mokřadu. To znamená, že to Eh, představuje právě v těch mokřadech velkých problém, velký problém. To všechno vychází z velmi eh, předběžných eh, odhadů. Evropská unie a jejich 23 členských států se domluvilo na ochraně těchto látek. WA They have agreed to phase out. Domluvili se na to, že tady pozastaví eh, využití olova ve střelných zbraních, především v mokřadech, a to co možná nejdříve. Eh, podstatná část členských státech už má pravidla, která omezují použití eh, olověných střel a to vede k tomu, že je tady různá úroveň ochrany. Nicméně tažní ptáci prolétají různými, různými stěhovaví práci, ptáci tedy uh, eh, proletají různými zeměmi a to vede k tomu, že v Evropské unii není zaručen harmonizovaný přístup. Olova, olovo není nicméně otázka, která je nebezpečná pouze pro ptáky. I e, lidi mohou být ohroženy olovem. Nepřímo tím, že je tady olovo zas, přítomno v životním prostředí, anebo tím, že mohou být zasaženy střelami. A proto se tedy v tuto chvíli v rámci nařízení REACH použití olova omezuje. Za prvé je to omezití, omezení olověných střel v eh, mokřadek. Týká se to tedy olověných střel na levé straně té folie a pouze eh, v mokřadek nebo kolem nich. Práce na tomto omezení tedy eh, velmi pokročila a druhá, druhé omezení nebo druhý zákaz se týká tří různých aspektů. Jde tedy o použití v jiných oblastech než v mokřadech a eh, jde také o další munici. Vidíte tu munici na eh, která je na pravé straně naší folii v naší folie a potom eh, také střelivo, které způsobuje eh, podobné škody. Objevily se různé články, které hovoří o tom, že pokud se eh, toto střelivo dostane do vody nebo životní prostředí, tak způsobuje různé problémy. To znamená, že výzkum v této oblasti je zatím v raném stádiu. Komise tedy může požádat Evropskou agenturu pro chemické látky, aby pr- eh, připravila analýzu. Já v tuto chvíli představím eh, ty procedurální otázky, to je ta další folie, jak tedy bude vypadat ten postup. Komise může požádat ECHU, Evropskou agenturu pro chemické látky, látky, aby připravila analýzu, což bude vlastně začátek celého procesu. EKA eh, e tedy bude mít 12 měsíců na to, aby tento úkol splnila. 12 měsíců od žádosti komise. EK má dvě, dva vědecké výbory, jednak vědecký e, výbor, který se skládá z expertů nominovaných členskými státy a tento e, výbor tedy formuluje závěry o odhadu dopadů a pak je tu ještě výbor, který formuluje závěru, závěry o socioekonomických analýzách. A to je tedy druhá část naší folie. Je, bude to trvat opět 12 a 14 měsíců. Závěry agentury ECHA budou předmětem připomínkového řízení a další veřejné připomínkové řízení bude následovat ještě v pozdější fázi. Eh, vědecké poznatky budou průběžně předkládány po, po komisi. Pokud eh, se ukáže, že je tady významné riziko pro lidské zdraví nebo pro eh, životní prostředí, ta komise připraví návrh omezení, návrh zákazu. To znamená, že tady jsme na pátém řádku naší folie. Kde se v tuto chvíli nacházíme, pokud jde o uh, omezení. Jde tedy o omezení olověných střel v oblasti mokřad, mokřadů. Tady ten postup již pokročil, komise již připravila návrh a diskutuje o něm se členskými státy v rámci výboru pro REACH. To znamená, že eh, to je ta čtvrtá řádka tohoto Eh, slajdu. Evropský parlament je v rámci komitologie informován o průběhu tohoto postupu. Zatím tedy probíhají konzultace, zatím jsme nedosáhli konsenzu, tak abychom mohli hlasovat ve výboru REACH. Diskutuje se především o těch záležitostech, které jste vy zmínili ve svých otázkách. To znamená definice mokřadů, eh, velikost těch ochranných zón a také čas, který bude potřeba na přechod eh, na nová pravidla. To je pátý, pátá část naší folie. To znamená, že Následně ve výboru REACH budou členské státy požádány o, tom, o to, aby o tom definitivním návrhu hlasovali. Pokud to hlasování dopadne pozitivně, tak Evropský parlament a Rada budou mít tři měsíce na to, aby tato opatření prověřili a případě, že Evropský parlament nebo Rada se postaví proti, komise nebude moci tato opatření přijmout. Například v minulosti, v minulých týdnech eh, parlament eh, vznesl námitku, pokud eh, jde o reziduální hladiny olova. A nyní ta druhá část, to znamená jiné oblasti než mokřady a jiné, jiné střelivo než olověné tady eh, ty konzultace nejsou eh, pokročilé. Komise v roce 2018 začala na této věci pracovat a po zprávě, která vyšla v září roku 2018, jsme dospěli k tomu, že tedy potřebujeme informace, eh, které by nás přesvědčily o tom, že tedy musíme přijmout opatření tak, abychom omezili použití tohoto střeliva v jiných oblastech než eh, v mokřadech. Jaká by se k tomu měla vyjádřit v tomto roce? Oba vědecké eh, výbory této agentury, to znamená RAK a SAC, zavedou nebo zahájí připomínková řízení a Myslím si, že eh, závěry by měly mít k dispozici nejdříve eh, koncem roku 2021 nebo počátkem roku 2022. To znamená, že jsme stále ještě na prvním řádku této folie. Tolik tedy přehled současné situace, současného postupu a já vám tedy děkuji za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy, tak na ně rád odpovím. Děkuji. Muchas gracias, señor. Děkuji. Pane Petinelli? A nyní za EPP pan Les. Dank. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu řediteli z komise. Pokud jde o to první opatření, tak tady je ten případ naprosto jasný. Máme tu mezinárodní umluvu, kterou implementovalo již 24 členských států. To znamená, že je jasné, že Evropská unie eh, musí tedy prosadit tuto umluvu v Mokřadech protože to má závažné dopady na životní prostředí, to je na snadě. Jsem vděčný za to, že komise si eh, nechává dostatek času na ta další opatření, protože tam už musíme být poněkud uvážlivější. Pokud se podíváme, jaké jsou dopady na životní prostředí nebo na lidské zdraví, pokud tady nejsou dostatečné důkazy, eh, <clears throat> pokud je to prováděno Eh, v nějakém uzavřeném prostoru, dejme tomu na střelnici, tak bychom tak říkajíc neměli přestřelit. Měli bychom pečlivě zvažovat, jaké jsou negativní dopady na životní prostředí, na lidské zdraví a měli bychom zvážit, jestli je tedy potřeba zvažovat zákaz olova, použití olova ve všech střelných zbraních. Já si myslím, že by to bylo přehnané. A proto tedy prosím komisi o to, aby předložila vyvážený návrh a abych se soustředila na ty oblasti, kde skutečně můžeme pro životní prostředí a pro lidské zdraví něco udělat. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji. Takže doufám, že dostanu trošku času, protože tu byla celá řada otázek ze strany spolku loveckého eh, a v Irsku. oni mi požádali, abych je položila. Takže tři, tři body, které jste stanovil definice mokřat, velikost nárazníkových zón a, a doba, přechodná doba, přechodné období. Mě by zajímaly další informace o těchto bodech, protože definice těch mokřadů, to je určitě něco, co leží na srdci hodně těm irským lovcům, protože jsou to například i um, suchá rašeliniště. A jde o mnohem víc větší mezi, které znepokojí lovce v Irsku. Oni jsou proti tomu, aby se zakázalo například, aby se zakázaly ty projektily olověné, brty broky. I, oni říkají, že když že může že je tu problém na, například lidské bezpečnosti, když se budou, budou používat alternativy, protože by musela dojít ehm, ke změnám eh, té hlavně, té brokovnice. A to je problém. Takže je tu také eh, stanovisko, že to není přiměřené. Že tento návrh neodpovídá rizikům olova. Eh, takže by mě by zajímalo slyšet něco více na toto téma. Zdá se, že tu není jednotné schválení, že některé eh, jednotné dní eh, souhlas a že některé věci, na které upozorňují, jsou validní. A mě zajímalo, jestli může komise hm, nějakým způsobem reagovat. Také jde o to, jak zásadní je riziko životním prostředí a lidskému zdraví. Chci nějaké informace na toto téma. Je to také otázka, znepokojení mezi těmi eh, opravdu lovci, kteří mě většinou nekontaktují. Oni říkají, že tohle je přehnané a nevhodné. Takže teď jde o to, jak to vyvážit. A já se snažím nějakým způsobem mm, dojít k závěru, zda to je přiměřené nebo není. A já měl pocit, že to projde výborem, ale je tu nějaký blok. Děkuji. Děkuji, paní McGuinness. A nyní za SAD. Děkuji, pane předsedo. To je velice zásadní otázka pro nás, pro všechny, jak říká VHO. Není žádná bezpečná úroveň olova. Je to nebezpečné pro mm, lidi, zvířata, životní prostředí. Proto nechceme, aby to eh, lovečské lobby rozředilo. Je to důležité, protože tam jsou důležité druhy, včetně vodního ptactva a dalších živočichů. No a to tím, tímto se eh, olovo rozptýlí do prostředí. A když požijí olovo, tak to na ně má, na ty zvířata, toxické dopady. Eh, ohrožení jsou i, i, i další eh, živočichové, kteří pak mohou ulovit ta zvířata. A vodní zdroje jsou kontaminované zejména poblíž střelnic. A je to v důsledku těchto aktivit. 1400 až 1700 eh, eh, tun ročně, takže je tu, teď jde o to, jaké, jak to bude s těmi intenzivními plány zakázat uh, olovo, jak z těch mokřát, tak obecně. Teď by mě zajímalo, kdo to blokuje na expertním výboru. Protože zdá se, že práce na té regulaci nepostupuje. Takže děkuji. Děkuji. A nyní se no, s paní Vali. Děkuji. Dejte mi pár minut, abych eh, tady předložila své obavy. Děkuji eh, komisi za prezentaci. Já si uvědomuju, že jsou tu rizika lidskému zdraví a životnímu prostředí z těchto eh, eh, broků a projektilů. A, ale připomínám Evropské komisi vlastní znění v odstavci 29, kde říkáte, že je důležité, aby ta opatření byla nejenom efektivní, ale také jednoduchá a férová. Já to vysvětlím. Já jsem z Malty. To je velmi malý ostrov ve středomoří. Kolem moře. A máme samozřejmě fanoušky, střelby, lovu a tak dále, jako jakákoliv jiná země. A jsou, také, to jsou tam také sběratele, kterých se to týká. A já jsem v začátku vůbec nechápala, o co jim jde. Protože mokřady by měly být chráněny. Než jsem si uvědomila, že hlavní problém je v definici mokřat, na kterou se, o kterou se komise eh, opírá, protože v tom návrhu vy jasně říkáte, že vycházíte z definice tak, jak je v té umluvě z roku 1971 z Ramsaru. A tam jsou zahrnuty i vodní plochy, ať už tekoucí či stálé, ať už slané či sladké, včetně oblastí mořské vody. Pokud hloubka nepřekračuje 6 metrů při odlivu. Takže to zahrnuje i ob, ob, oblasti kolem malých ostrovů, jako je právě Malta. Bohužel vaše nařízení ne, ne, nebere v potaz uh, specifické vlastnosti některých členských států. U nás se nepovoluje lov eh, eh, ani v mokřadech, ani v mělkých vodách. Ale to, jak to komise navrhuje, to znamená, že ta nárazníkový zóna bude v podstatě kolem většiny pobřeží ostrova. Ani jste brali v potaz velikost ostrova nebo prostředí. A mě by je zajímalo, jak chcete tuto záležitost řešit protože v tomto ohledu nebude jaksi možné měřit stejnou měrou všem členským státům. V návrhu textu se říká, že bezolovnaté alternativy jsou dostupné, technicky možné za, za srovnatelnou cenu. Já jsem hovořila s příznivci střelby a ti říkají, že to, z toho vyplývá, že stávající zbraně Eh, mohou být nabíjeny i těmi alternativními náboji, ale tak to není. Také vlastně se říká, že to v podstatě eh, zákaz eh, a oni také říkají, že vlastně sbírají znovu ty náboje a znovu je používají. Takže by mě zajímalo, jaké jsou vaše názory. A vlastníci zbraní, za rekreačním účelem nebo sportovním účelem, kteří mění na další materiály, říkají, že mnoho zbraní v podstatě bude úplně vyřazených z provozu, budou zastaralé. Děkuji. Nyní zareňu pan Torvalds. Děkuji. Jenom taková první poznámka. Abychom identifikovali situaci. Já vlastním kalibr, eh, zbrání kalibru 12. A my říkáme, že tady jak, jak si uh, eh, no, jsem potkal někoho, kdo říkal uh, o manželku a psa bych se s vámi nedělil, ale zbraň vám dám. Ale ne. Kdy, každopádně, je tu stará dohoda mezi BirdLife a Evropskou asociací lovců pos, o postupném ukončování používání tedy eh, olověných nábojů v, mo, v mokřadech. Že na tom je schoda, že nepotřebujeme, nechceme mít eh, olovo. Ale kdybych lovil Eh, ve finských lesech, tyto to, ty ptáky. A shotgun with steel. Ale a kdybych je lovil o, o, ocelí, i kdybych mířil dobře, to se samozřejmě liší, ale některé z těch nábojů prostě stejně by zasáhly stromy. A pak žádný, eh, žádná pila by si to nekoupila, ten strom. Takže mě by zajímalo také od komise. Jestli by se to mohlo používat v případě, kdy to vlastně nespůsobí takovou škodu, jako v těch mokřadech. everybody in his right mind could accept. Thank you. Jestli byste nám to mohli vysvětlit. Gracias, señor Torvalds. Y ahora es el turno de ID, el señor... Eh, A nyní eh, za, zástupce ID, prosím. Kiitos puheenjohtaja. Lyijy on paras... Děkuji. Olovo je eh, jeden z nejlepších materiálů pro etický lov a střelbu. Když budete používat jiné materiály pro střelbu, bude to mnohem dražší a také tam budou vznikat jiné problémy. Proč ekonomické posouzení dopadů zde bere v potaz jenom e, lovce, i když to zahrnuje i ostatní typy střelby? Posuzování se dívá na mokřady a už eh, nedostatečně zohledňuje ty ochranné zóny. Ty restrikce by se měly týkat viditelné vody, stojaté vody a eh, ten návrh by měl tedy řešit případné nebezpečí. Ten zákaz už platí ve většině členských států, je to ale vymezeno na nějaké druhy nebo oblasti. V řídce osídlených zemích je ovšem nemožné monitorovat ten zákaz a ty restrikce a nikdo v zásadě by nevěděl, jaké jsou hranice toho vyhrazeného území, kde ty restrikce platí. A pokud tedy není možné ty škody monitorovat nějakým jiným způsobem, eh, tak nevíme úplně, jak by se to dělalo. A další materiály používané pro střely eh, také mají určitá rizika a to tady komise nebere v potaz. Na některých lovištích už olověné střely byly zakázány, ale ten zákaz tam také nijak není vzat v potaz. Jedná se o tady další návrh, který už se dostal do určité mašinerie. Je to ideologická záležitost eh, a my uděláme vše, abychom zabránili takovýmto eh, libovolným zákazům, zlovolným zákazům. Další otázka. Kdo eh, nahradí náklady na zbraň, která se na, najednou stane nepoužitelná? pro vlastníka. Vlastnictví olověných střel eh, by také už mohlo být problematické, protože Evropská unie nemůže uplatnit takový administrativní zákaz do EU, do legislativy členských států. Takže to by si museli členské státy sami upravit ve své legislativě a mohla by se to dostat i do střetu s ústavou v některých členských státech. Je tedy, eh, myslíme si, že tedy tento návrh Evropské komise není součástí takzvané dobré legislativy a poškodilo by to mm, lovce i průmyslová odvětví, eh, myslivecká združení, i třeba mm, oficiální složky, třeba armádu, ti všichni by tím byli dotčeni. Vzala toto komise náležitě v potaz. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo za EKR pan Fioky. Děkuji, pane předsedo. Pro vážené kolegy, kteří to nevědí, tak bych vás chtěl informovat, že existují tři různé kroky. Jeden je proces povolování v rámci REACH, potom máte dvě restrikce. Jednak eh, tý, jeden týkající se mokřat, druhý týkající se veškerých loveckých i rybolovných aktivit. Takže jedn, začnu tím procesem povolování v rámci REACH. Olovo v kovové formě se dostalo na seznam podle kvantity používané v Evropě. Ovšem vzhledem k tomu, že se snažíme vyloučit olovo používané v bateriích, tak si myslím, že bychom měli udělat tady takto prioritní seznam, protože 80% nebo 85% olova se používá právě v bateriích. Druhá věc tady bych chtěl poukázat na to, že třeba, že existují nějaké socioekonomické studie týkající se olova, tak zákaz používání olova v kovové podobě jako látky by v zásadě zničil žádná celá 2 a žádná celá 3 HDP v celé Evropě. A vedl by k tomu, že by se průmysl začal přesouvat do Turecka, do Severní Afriky nebo do USA. Takže to je velmi důležitá věc, protože to je, jsou tisíce pracovních míst. Pokud jde teď o ty restriktivní procesy, tak já jsem byl součástí restriktivního procesu v USA v souvislosti se zákazem olova na mokřadech, to hovoříme o období před nějakými 40 lety a můžeme, můžu tady mluvit o tom, co funguje či nefunguje. A v USA tam oni mají celou řadu problémů, ale umí být velmi praktičtí a pragmatičtí. A oni řekli, dobře, vy nemůžete použít olevo pro lovení hus a kachen, Tečka. A také vyčlenili skutečně nějaké reálné prostředky, aby vyčlenili nějaké mokřady pro tyto druhy. Takže v USA ty komunity Hus a Kachen se výrazně zvyšují během posledních 40 let neustále. Problém s omezením, s restrikcí v mokřadech je ne ta restrikce sama o sobě, s tím většina lovců bude souhlasit, ale je to ta vágní a příliš široká definice mokřad. Čili v zásadě vy nutíte eh, ty lovce používat GPSky a řešit, zda jsou ještě uvnitř mokřadu nebo už tam nejsou. A potom další věc. V některých zemích, a zejména bych zmínil Itálii, tak eh, prosté. Vlastnictví eh, střel s olovem je trestný čin a vy přijdete o své povolení lovit. Jenom mm, protože byste se mohli teoreticky tam tady vydat lovit. Takže to je nefér vůči velkému množství občanů. A konečně poslední věc, když hovoříte o eh, zákazu olova, ale tak také nezapomínejme na takzvaný tara shooting, což je asi polovina veškerého olova v Evropě. Tady střelba na cíl, target shooting, střelba na cíl. Co s tím uděláme, jak s tím naložíme? Takže eh, v USA se bude střílet něco jiného, nebo kde naši atleti budou jezdit trénovat? Někam jinam? Eh, některé zařízení také investovali výrazné prostředky na recyklaci olova. Oni nejenom, že recyklují olovo, recyklují také plasty, recyklují ty cíle, recyklují mm, ty terče, tedy recyklují vše, co mohou. A nyní přichází najednou Evropa a řekne jim, ne, tohle už dělat nemůžete. A pro olovo dostanou 900 euro za tunu pro eh, ocelové střely za to mohou platit. Takže vy v zásadě teď ničíte ty počestné lidi, kteří už dlouhá léta recyklují ten materiál a dělají velmi dobrou, velmi prospěšnou věc pro životní prostředí. Toto je v zásadě tedy ta pozice Eh, pokud je o to olovo jako takové, nemáme s tím problém. Všechny vědecké studie víceméně ukazují, že je to špatná věc, hlavně pro děti, ale olovo je možné kontrolovat a my máme už 40 let eh, dispozici údaje, které nám ukazují, že olovo můžeme kontrolovat. Máme opravdu hodně údajů týkající se olova. Já bych tady apeloval na komisi, aby přijala přístup, který bude udržitelný a umírněný protože tady z toho chceme vytěšit maximum, aniž bychom zničili celé průmyslové odvětví. Konečně poslední věc. Měli byste si jako komise být vědomi toho, že zákaz používání oleva by zejména dopadl na oblast Středozemního moře a zejména na ty chudé lovce, myslivce, to mluvíme o nějakém jednom milionu lidí, kteří to budou vnímat jako obvyklou byrokratickou překážku nastavenou Bruselem. A to je něco, co nesnášíme. To tedy eh, vám neprospěje. Já myslím, že tedy je eh, vaše povinnost ukázat, že Evropa může dělat správné věci pro evropské občany a ne naopak. Děkuji, pane Fioky. Za EPP paní Novak. Děkuji mnohokrát eh, za slovo. Omezení eh, používání olova ve střelách eh, můžeme určitě podpořit. Podle toho, co vím, tak ten návrh komise nevyřeší celý problém. Nevyřeší ho v úplnosti a nevyřeší ho správným způsobem. Tento návrh totiž neomezuje nebo nekontroluje použití olova při výrobě těch broků nebo eh, projektilů, ale eh, reguluje vlastně použití. Eh, konečný uživatel se nemůže být jistý tím, z čeho se vlastně ta střela nebo ten brok skládá. Jistotu má pouze výrobce. Ten, je může, ten může to olovo nahradit jiným materiálem. To znamená, že není jasné, jak by ta kontrola mohla probíhat na straně jednotlivých osob, když vlastně neví, jaký je konkrétní obsah nebo konkrétní složení dané střely. Já si myslím, že tady potřebujeme jasnou informaci o tom, jak ta kontrolní opatření mají vypadat. Ráda bych se tedy zeptala komise, jestli je pravda, že výrobci střeliva nejsou do Eh, toho kontrolního procesu dostatečně zapojeni a že přílišná zátěž je uvalena na konečné uži- uživatele? Děkuji za SAD, paní Espek, prosím. Děkuji, paní, pane předsedo. Olovo je toxické, v přírodě se nerozkládá, zůstává tam ve vodě, eh, v lidském organismu, v organismu živočichů, malé ma, eh, malá zvířata v, mohou v důsledku toho dokonce zemřít. Nebezpečné je také pro těhotné ženy a malé děti. I eh, Polská ekologická organizace upozornila na to, že lovci vystřelují do přírody tuny olova. Ptáci potom to olovo jedí a každý rok v důsledku toho zemře milion, minimálně milion ptáků. A proto tedy podporuji návrh Evropské komise, pokud jde o zákaz olověné munice, střel z olova, ale ráda bych se zeptala, jak komise eh, zajistí to, že tento návrh nebude v expertní skupině oslaben, jak eh, zajistí to, že tedy bude předložen návrh, který zakáže olověné střely i v jiných oblastech, ne pouze eh, v těch mokřadech. A nyní zástupce EKR, prosím. Signor Presidente, signori colleghi. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. S politováním musím konstatovat, že prezentace komise na, tomto te- na toto téma úplně neodpovídala skutečnosti, protože člověk z ní získal dojem, že se obracíme pouze, pouze proti lovu. bylo řečeno, že každý rok zemře v důsledku olověných střel milion ptáků. Bylo řečeno, kolik tun olova se každý rok dostane do životního prostředí, ale upřímně řečeno já nevím, jestli jsou ta čísla správná. Myslím si, že skutečnost vypadá úplně jinak. Pokud se zabýváme tímto tématem a pokud se podíváme na jiné oblasti, než je lov, tak eh, zjistíme, že olovo tam nehraje prakticky, prakticky žádnou roli. My chceme upravit použití olova toliko při tom lovu. Pokud se tedy zaměřujeme na, to sport, na toto sportovní odvětví, tak eh, si musíme uvědomit, že Celá řada ptáků mizí ne kvůli použití olova, ale kvůli tomu, že se jim nedostává životního prostředí nebo životního prostoru. V Evropě stále ještě existují mokřady, kde by ptáci mohli žít, kde by se mohli rozmnožovat, ale ten lov, to střílení, to prostě není eh, součást problému, je to součást řešení. A to mi věřte, protože já se v té oblasti vyznám. Máme skutečně celou řadu mokřadů, které jsme prověřovali, kontrolovali a sezbírali jsme naprosto objektivní fakta. Zjistili jsme, že divoké ptactvo eh, je často co do počtu roste a zároveň tedy nemá eh, dostatečný prostor. To znamená, že eh, si Myslím, že ten lov a s tím spjaté argumenty bychom měli nechat stranou. Proč tady jde o olovo? Olovo je těžký kov a může mít tedy bezprostřední účinky, pokud se dostane do eh, těla živočicha. Eh, to, ten pták, ten živočich okamžitě zemře, to znamená, že olovo v podstatě zabraňuje utrpení těch zvířat. Eh, zjistili jsme, že je prostě lepší v této oblasti používat olovo, že je to lepší než jiné kovy. Ano, zjistili jsme také to, že použití jiných druhů kovů, například ocele nebo jiných, eh, kovů není vhodné, protože ptáci potom trpí, zvířata trpí, protože na rozdíl od olova tyto jiné kovy neuspíší smrt, nespůsobí okamžitou smrt takže si myslím, že použití jiných druhů kovů by bylo ještě horší než použití olova. A není něco na adresu lidského zdraví. Slyšeli jsme, že olovo se používá například v pohoných látkách nebo někde jinde, že se objevuje například eh, ve stopovém množství i eh, v pitné vodě, protože některá vodovodní potrubí jsou stále ještě z olova. A nyní tady dopady na divoká zvířata. Co se stane, když se při rekreační střelbě používá olovo? Jaké dopady to má na životní zdraví, na, na lidské zdraví? Já se domnívám, že by bylo potřeba zjistit, nebo že by bylo potřeba eh, sníst skutečně velké množství olova, aby tím lidské zdraví bylo ohroženo, což je nepravděpodobné. Takže eh, si nemyslím, že by mohlo dojít k ohrožení na základě látkové výměny. Už jsme tady slyšeli, že existují mezinárodní úmluvy, jejich jména už tu nyní zazněla. Eh, ta, ty úmluvy platí jak v Itálii, tak v mnoha jiných státech a e, podle těchto úmluv se už olověné střely v mokřadech nesmí používat. E, týká se to oblastí Natura 2000. V Itálii je v oblastech Natura 2000 v mokřadech e, zakázáno použití olova. Nicméně kontrola toho, jestli se používají jiné kovy, ukázala, že použití olova v podstatě může být pozitivní. Také jsme slyšeli o tom, že v mnoha zemích se lidé snaží vrátit k minulosti, snaží se volit minulá řešení, protože se zjišťuje, že olovo je lepší než jiné kovy, například lehké kovy, které jsou používány proto, aby se vytvořila optimální munice. Díky tomu budeme schopni dosáhnout kýžených výsledků eh, při použití zbraní. A to nejen v mokřadech, ale také mimo mokřady. I tam je eh, by tedy použití jiného střeliva než olověného střeliva znamenalo to, že by se muselo používat více dávek. To znamená, že najdeme skutečně celou řadu argumentů, na které je potřeba se blíže podívat, milá komise, milí kolegové, protože jinak hrozí to, že se necháme zmást ideologickými důvody a že nebudeme rozhodovat na základě faktů a argumentů. Že půjde pouze o to, abychom naprosto bezdůvodně ne nedůvodně nebo neoprávněně zakázali lov. Děkuji. A není pan Vondra za stejnou skupinu? Tedy pak pan, pan, Paolo z, z Zelené. Děkuji. Takže já se mluvám. Je, i, i, mě trochu překvapují ty diskuze, které se tu vedou. Vzpomínáte si na Margot Wallstromovou? To byla komisařka za životní prostředí. V době, kdy se tohle podepisovalo. To je vlastně dohoda mezi BirdLife a FACA. To znamená mezi eh, asociací na ochranu eh, životního prostředí a loveckou asociací. A tento dokument je z roku 2004. A je tam odstavec, kde se říká, že obě organizace, nejen BirdLife, žádají o postupné ukončení těchto eh, eh, projektilů olověných co nej, nejrychleji nejpozději do roku 2009. A když se dívám na kalendář, mám pocit, že 2000, máme roku 2020. A přitom tu máme dohodu, která byla podepsána a podepsal ji i, eh, i, i ten lovecký spolek. A ti teď se snaží eh, lobovat za neurotoxickou látku, která měla být dávno zakázána. Takže děkuji komisi za to, že přistoupila k opatřením. Je opravdu nejvyšší čas, aby tato látka byla, eh, ne, nebo spíš nebyla v těch nejcitlivějších eh, životních prostředích. Nejde o to, jestli máme 4000 tun nebo 500 tun nebo kolik. Není vůbec žádné, žádná bez, žádný bezpečný strop. A důležité, aby jak, jak, jak, jak je chcete potom eh, nějakým způsobem kontrolovat? To mi, to mi tvrdíte, že někde v Mokřadu to potom někdo bude sbírat? Nebo jaká je vaše představa kontroly? Navíc tohle <laughs> není rozhodně odvětví, které bychom měli hájit, um, že by to měly být nějaký 100 tisíce, nějaké, nějaké 100 tisíce pracovních míst, pracovních příležitostí. To jsou prostě, to je jenom uh, rozptilování jedů uh, eh, do prostředí pro zábavu. A já vyzývám komisi, jestli je nějaká blokovací menšina, menšina tak se obraťte na radu. Mnoho členských států v Evropské unii už to má zakázané a je důležité, abychom přijmuli opatření teď. Pan Melo za EPP. Ehm. Když se dívám teď eh, nad rámec konfliktu tedy zájmu. Tak, mně jde o to, o čem se tu vlastně bavíme. Já jsem sám lovec. Ouvir falar sobre chumbo e caça, quem não faz a mínima ideia. Takže někteří lidé vlastně neví, o čem mluví. Byl tu návrh předložený v portugalském parlamentu. Ten byl zamítnut všemi skupinami, Socialisty, pravicí, levicí i komunisti to odmítli. Což bylo dobře, že to bylo odmítnuto. Ukažte mi někoho, kdo se otrávil olovem eh, z lovu. No nebo ukažte mi fotku někoho. A Takže tohle je zástupce eh, snad všech lovců? Ne, není. Mě nezastupují. Olovo se nepoužívá jenom eh, v lovu, ale i obecněji ehm, v rámci rekreační střelby. A sportovní kluby mají nyní hm, způsoby, jimiž skutečně oni to potom seberou a znovu to mohou použít. Oni to mohou znovu sebrat a znovu použít. Tohle je ideologická záležitost. Tady vlastně nejde o žádné olovo. Olovo je v prostředí v mnoha v, místech, máme to doma, je to ve veřejných prostorech, v budovách. Tady jde o to, že je to ideologické. Je to proti lidem, prostě proti, je to proti lovu. Máme tu Naturu 2000, zaměř, zaměřovali jsme tam, tam se snažila cílit na, na zbraně a teď jste si dali, vzali na mušku olovo. Víte, kolik firem se živí eh, tímto průmyslem? Portugalsko, Španělsko, Itálie, no celá Evropa. V Evropě, víte, víte o kolik pracovních míst se tady jedná? Mě by zajímalo, kdo to, kdo to počítal. Kdo se účastnil té studie? Kolik eh, lidí přímo z odvětví to, jsou s tou studií spojeni? Nebo s vládou? Nebo prostě prostřednictvím institucí, které regulují lov? A co se stane, když střídíte olovem? Čím byste to nahradili? Může mi někdo říct, jaká jiná látka bude mít stejný efekt? K. Takže skutečně já se vás chci zeptat. Parlamentu i komise. Já vás chci vyzvat, abyste čelili realitě. Buďte rozumní. Protože to, o čem tady rozhodujeme, má dopad na lidi. Pak máme lidi, kteří jsou ve městech a ti měšťáci si myslí, že mohou vnutit zbytku světa své názory. Ale většina naší půdy, našeho území, Evropské unii je na venkově. A ti lidé, kteří jsou na venkově, musí eh, se musí zít potaz. Když hovoříme o olovu, musíme se opírat o vědu a ne o ideologii nebo utopii. Já bych byl rád, kdyby se tento parlament setkal s těmi autory té studie. Kdo se toho účastnil? Kdo to napsal? Který z těch účastníků skutečně má nějaké vědecké vzdělání? A nyní pan Vondra za EKR. Thank you. You know, usually, as you know, I am here... Většinou víte, že já většinou hájím Evropskou komisi proti radikalismu většiny z nás. Ale teď je to jinak. Komise šla, zašla příliš daleko. Hunter nor a regular fisherman. Já nejsem žádný lovec nebo nějaký pravidelný Eh, rybář, ale rád si dám divokou. A my jsme jedli, tudíž eh, zvěřinu a nikdy jsem z toho neměl žádný problém, nikdy jsem nebyl u doktora eh, kvůli tomu, takže to je trochu hysterické, tak to demonizovat olovo a lovce. Podívejte, já jsem také ornitolog. Takže já jsem, já jsem pro zákaz uh, použití v mokřerech, my to máme u nás, ale já nechápu, proč komise chce zajít tak daleko. Všichni u nás doma, včetně milovníků ptactva, samozřejmě chápou situaci, ale já nevím, proč komise šla mnohem dál než do porušení echa. Omezi, s tím, že omezila to přechodné období, nastavila nové ochranné zóny, automaticky postihuje eh, lovce a dokonce používá tuto rozsáhlou, rozsáhlejší definici mokřat. Opatření, která se navrhují, nezmiňují, že se to nevztahuje na policii či armádu. Další otázka. Pokud policista pronásleduje nějakého zločince, a tak nemůže Eh, nemůže potom jednat. Eh, eh, A je to někde u jezera, tak nemůže, nemůže střílet? Takže já si myslím, že tohle jde dál. Než ten kompromis. A v neposlední řadě, když se dívám na moji vlastní zemi, my máme 400 tisíc lovců zhruba. 000 a další spoustu rybářů. To není jako v Nizozemsku, že by to byli nějací milionáři. U nás ti lovci, to jsou ti obyčejní muži, žijící na venkově. Když jim vezmete to jejich hobby, oni nemají na to, aby se znovu nějak vyzbrojili něčím jiným. Takže to je skutečně něco, co třeba u nás povede k tomu, že další milion lidí se, bude, se postaví proti Evropské unii jako proti společenství byrokratů, které ničemu nerozumí. A jako ornitolog vám mohu říci, že nezachráníte žádného ptáčka. Protože oni, těm se daří v těch našich mokřadech a myslím, že nepotřebují takovýto dramatický přístup. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo zpátky komisi. Pan Petinelli, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za toto velmi obsáhlé vyjádření názorů. Já začnu tou otázkou pana Lízeho, který požaduje, aby komise byla vyvážená, aby se zaměřovala na ty důležité hlavní věci, aby nepřeháněla. A samozřejmě komise s tím zcela souhlasí. Co jsem tady dnes prezentoval a co mohu okomentovat, je stávající návrh zákazu střel v mokřadech, protože ta ostatní možná omezení. Tam jsme zatím skutečně v úvodní fázi celé procedury. Tam ještě není ani návrh komise, tam není studie ECHA a my jsme teprve požádali ECHA, aby připravili takzvanou tu složku. Takže tady k tomu se nemohu vyjadřovat, protože nikdo zatím neví, jaký bude výstup. Moje odpověď se tedy opravdu omezí čistě na tu první část, na to omezení e, střel, olověných střel v mokřadech. To je to, co momentálně se projednává ve výboru s členskými státy. My si tedy myslíme, že to není přehnaný návrh, myslíme si, že je dobře vyvážený a Vyvážený je z toho důvodu, že tady proběhly velmi obsáhlé podrobné diskuse. Nyní se vedou diskuse se zástupci členských států a již předtím proběhly eh, široké konzultace s veřejností, také byly konzultována různá myslivecká združení, různí eh, europoslanci, Eh, byli konzultováni. Existuje tady memorandum porozumění s Evropskou loveckou asociací a s BirdLife a před několika lety už bylo dohodnuto, že se ukončí používání olověných střel v mokřadech. Takže my v podstatě jenom implementujeme to, na čem se dohodli sami ti eh, myslivci, ti lovci před několika lety. Teď zareaguji na to, co řekla paní poslankyně McGuinness. V první řadě děkuji mnohokrát za tu konstruktivní výměnu názorů, kterou jsme měli v minulosti. Získali jsme díky tomu celou řadu důležitých informací. Definice mokřat. Já si myslím, že tady bychom neměli znovu vynalézat kolo. Eh, definice mokřat už existuje v konvenci RAMS, které, které se připojily všechny členské státy. Nezapomínejte na to, že tady máme dvě umluvy. Jednak RAMSAU, to je něco, co podepsali všechny členské státy, a potom ta druhá, BirdLife, to podepsalo pouze 23 z 27 členských států. Existuje tedy už definice, která je mezinárodně akceptovaná. Bylo to podepsáno členskými státy a my tady navrhujeme použít tuto definici, pokud je o ta ochrana pásma. Ano, to je pravda, tady musíme hledat řešení. Toto je stále ještě věc, která se projednává. Stávající návrh, který by měl pomoct vše vyjasnit, je stanovit to nějak numericky, třeba v metrech, tedy například 200 metrů a podobně. Jsou také jiné návrhy, Ovšem problém je v tom, že nejsou tak jasné, protože třeba se tam používají výrazy jako v blízkosti a podobně a ono to se potom složitě definuje, co to znamená v blízkosti. Náš návrh je tedy, aby tam bylo jasně dané číslo, ale samozřejmě můžeme o tom ještě diskutovat a když to většina bude vidět jinak, můžeme to uspůsobit. Přechodná doba, přechodné období, to se také stále ještě projednává a dohoda je ještě možná. Ano, my víme, že irští myslivci mají jinou pozici než kolegové v ostatních zemích. Zcela upřímně úplně tomu nerozumíme, ale my dnes tady nemluvíme o e, kulkách, my tady hovoříme jenom o střelách. To je tedy rozdíl. Teď eh, k tomu, co tady zaznělo ze strany SND, eh, omlouvám se, úplně jsem to jméno nepochopil. Eh, jestli se to blokuje na výboru, no tak musím říct, že pokaždé, když tuto věc nastolíme ve výboru, tak tam proběhne velmi živá diskuse, podobně jak to bylo dnes v parlamentu. Takže e, i tam to neustále takto probíhá. Dotaz paní Dali, že bychom měli připravit nařízení, které bude jednoduché a spravedlivé. Ano, e, Právě proto, aby to bylo jednoduché, tak přesně z tohoto důvodu jsme navrhli, aby v případě ochraného pásma tam bylo jasné číslo, třeba v metrech, aby to bylo zcela přehledné. Pokud je o ty ostatní věci, myslíme si, že návrh předložený na stůl je spravedlivý. Samozřejmě chápu, že v některých konkrétních případech, jako například případ Malty, což je malý ostrov, to může být trošku obtížné a Eh, pokud zástupci Malty ve výboru členských států by měli nějaké konkrétní návrhy, my si je rádi vyslechneme. Ale samozřejmě my potřebujeme prostě návrhy řešení, nejenom neustále kritiku. Potom, zda existují alternativy. Ve studii, kterou připravila ECHA a kterou posuzoval výbor, tak vědecký výbor a sociálně-ekonomický výbor jasně říká, že alternativy existují. Je pravda, že ty alternativy něco stojí, ovšem jsou odhady ve studii ECHA a jestli si dobře vzpomínám, tak odhad je takový, že na myslivce tady bude dodatečný náklad asi 25 euro ročně a navíc, že to budou ještě dodatečné náklady pro ty myslivce, kteří se budou muset poupravit eh, bez zbraně. V té další věci zatím diskuse je otevřená. Pokud jde o použití pro sportovní účely, tak tam ještě musíme najít řešení. To se ještě musí vyřešit v uskupení členských států. Dále to, co řekl pan Hakarainen. Vy jste tady opět tady zmínil tu definici mokřat. Jak už jsem řekl, existuje tady definice Ramsa. Existují i jiné návrhy, aby z definice mokřat byly vyňata například rašeliniště, ale není tam většina. Protože naše práce spočívá i v tom, abychom získali většinu pro ten návrh. A ve výboru většina členských států je orientována v tom smyslu, že by se klonili k přijetí definice Ramstad. Pokud jde o to, co říkal pan Fioky, první věc, olovo v bateriích, tak já si myslím, že to není dobré srovnání, protože to je naprosto jiný proces olovo v bateriích je Uh, úplně jiný případ. Tady je úplně uzavřená ta smyčka. Žádné olovo z baterií se nedostává do ba- uh, životního prostředí, jedině pokud lidé porušují e, pravidla a legislativu. Takže nemůžeme říct, že nám tady vzniká znečištění z olova z baterií. To je prostě jiný případ. Dále, definice mokřat, tak k tomu už jsem se vyjádřil. Pokud jde o prosazování v Itálii, tak samozřejmě každý členský stát, pokud by to bylo schváleno, bude muset přijmout vyvážená opatření pro prosazování, pro implementaci. To není na Bruselu, aby si aby rozhodli, jak se to bude provádět v každé jednotlivé zemi. Samozřejmě mm, provádět by se to mělo, ale nebudeme stanovovat detaily. Potom, jestli jsme si vědomi toho, že tady je problém s konkurencí, ano, vědomi jsme toho jsme a budeme hledat řešení. Byrokratická opatření z Bruselu, tak zcela upřímně i já jsem byrokrat, ale já si myslím, že tady nemůžeme hovořit o byrokratickém opatření, protože tato opatření v první řadě musí být ohlasována výborem členských států a až následně mohou být přijata jen a pouze, jestliže parlament a rada nebudou proti. Pokud by buď parlament nebo rada byli proti, tak ta opatření přijata být nemohou. Takže je to v rukou demokratických institucí a nikoli v rukách demokrat, eh, byrokratů. Eh, byrokraté odvádějí svoji práci a eh, děláme to čistě podle toho, co demokraticky rozhodnou instituce. Paní Novak, pokud jde o výrobce, zda tam byli zapojeni, ano, samozřejmě. E, i celoevropské široké konzultace k této věci a také se uskutečnil zde v Bruselu seminář, jestli si dobře vzpomínám, bylo to v únoru 2019, kam byly pozváni všechny zainteresované subjekty a měli možnost tam vyjádřit svůj názor, takže všichni zapojeni byli zástupci eh, loveckých uskupení, neziskové organizace, všechny ty subjekty se účastnily. Paní Spurek, existuje riziko, zda to nařízení bude rozmělněno členskými státy. Tak, v tom evropském systému to funguje tak, že evropské instituce, parlament a rada přijmou nařízení a následně je na členských státech zajistit implementaci. Samozřejmě, pokud tam ta implementace nenastane, tak komise může spustit řízení eh, o porušení legislativy, ale nejdřív tedy tam probíhá ta implementace, to provádění a řízení ze strany komise, to je až opravdu úplně to konečné poslední řešení, ke kterému se uchylujeme. Italský podnět, to, co říkal pan Lančíny, tak o tomu odpovím italsky, prosím, nasaďte si sluchátka. Vážený pane poslanče Lančíny, Chtěl bych vás ujistit, že eh, určitě to není nijak zaujato proti lovu a myslivosti jako takové. I v tom smyslu, že ostatní opatření, pokud budou přijata, bude se to zahrnovat i jinou eh, výzbroj, eh, ne jenom loveckou. Olovo je nebezpečná chemická látka, účinky olova jsou již dobře známy. E, lidská bytost či ptáci, pokud přijdou do kontaktu s olovem, tak to je samozřejmě pro ně nebezpečné. Olovo je nebezpečné, ať už pochází odkudkoliv, z bakterií nebo z braní. Já uh, mm, musím konstatovat, že v v souvislosti s používáním těmto projektilů opravdu se uvolňuje velké množství olova a právě proto komise přijímá tato opatření. Chci vás opravdu ujistit, že tady nemáme žádnou zaujatost nebo předpojatost vůči uh, myslivcům. Pokud jde o přizpůsobování těch zbraní a o balistiku. Studie realizovaná agenturou ECHA se detailně věnovala této problematice a jak už jsem říkal, existují i odhady těch nákladů na eh, uspůsobení zbraní, ale ono mm, asi to nebude úplně to samé. Ale chtěl bych připomenout, že v minulosti jsme také museli přestat používat některé nebezpečné látky a začít používat jiné, i když třeba to technicky bylo vhodné. Vzpomeňme třeba na asbest. Před mnoha lety se používá, zdá se být ideální pro izolaci budov e, prostě každý přechod sebou e, přináší problémy a potíže. Taková je ale realita a musíme se naučit na to reagovat. Eh, pokud jde o balistické přizpůsobení těch zbraní, tak to je něco, čemu jsme se věnovali. A teď přejdu znovu do angličtiny. Paní Paulus nám připomněla, že existuje dohoda mezi mysliveckým združením a neziskovou organizací. To je pravda, já už jsem to také zmiňoval. A je to právě jeden z důvodů, proč někdy pro nás je obtížné pochopit různé pozice různých mysliveckých združení. Já už jsem se setkal s různými zástupci mysliveckých eh, uskupení a mají opravdu zcela odlišné pozice mezi sebou a komise to jenom těžko může nějak uchopit. Pan Melo, olovo je velmi odolný materiál a máme skutečně důkazy o tom, že olovo je velmi nebezpečné, ať už je kdekoliv. Čili to, že vy říkáte, že olovo je všude, tak to neznamená, že prostě je méně nebezpečné. Představuje skutečně nebezpečí pro lidské zdraví i pro životní prostředí. A jeden z cílů tohoto nařízení je právě co nejvíce omezit olovo. Takže ať už je zdroj olova kdekoliv, zdroj, který se uvolňuje do životního prostředí a jsou mu vystaveni lidé, tak právě to je náš cíl toto omezit. Pan poslanec Vondra. Dle vašeho názoru komise zašla příliš daleko. My určitě olovo nedémonizujeme a nedémonizujeme myslivce. Opakuji, olovo je extrémně nebezpečné. To je prostě fakt, existují vědecké důkazy. Já rozhodně nedémonizuji eh, ty lovce, ale e, moje odpověď je založená na tom návrhu, který se týká mokřat. Čili my se domníváme, že to je poměrně omezené a je to dobře vyvážené. Přechodné období, ta ochrana pásma a definice mokřat, ano, tady jsme si toho určitě vědomi, dohoda tady zatím nalezena nebyla a jestliže dohoda zatím nalezena nebyla, tak budeme i nadále diskutovat a hledat vyvážené kompromisní řešení. Pokud jde o policii, tak pokud vím, ale já samozřejmě nejsem expert, policie nepoužívá broky, ale používá právě střely. Eh, a ty tady nespadají do působnosti eh, tohoto návrhu. Policie používá kluky, ty tady tím návrhem pokryty nejsou. Eh, a musím říci, že tady tyto náboje byly zcela explicitně už z toho vyňaty v té, v té žádosti, v tom požadavku, pro, právě i proto, že to používá policie. Já tedy doufám, dámy a pánové, že jsem tímto odpověděl na vaše dotazy a ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaše příspěvky. Muy bien, pues gracias, señor Petinelli. Děkuji, děkuji. Tím jsme tady ukončili tento bod. Rád bych připomněl, že další zasedání našeho výboru se koná 5. března a tím zasedání končí.